Good afternoon. Krásné dobré odpoledne. Vítejte všichni na tomto slyšení. Eh, rád bych vás požádal, abyste co nejrychleji našli každý své místo. A rád bych všem připomněl, že tady máme tlumočení a tedy možnost poslouchat tlumočení, ale rovněž bych rád připomněl všem, kteří budou hovořit, že aby tlumočníci mohli dobře vykonávat svou práci, je důležité, abyste hovořili pomalu a jasně. Drazí členové, eh, drazí přednášející, je pro mne potěšením přivítat vás na tomto slyšení týkající se nové ochrany eh, osobních eh, údajů. Evropský soudní dvůr prohlásil za neplatné rozhodnutí týkající se adekvátnosti amerického Safe Harboru, aby se zabezpečila rovnoměrná ochrana osobních údajů související s článkem 29 Eh, s ohledem na článek 27 eh, eh, úmluvy základních práv. 2. února Evropská komise a US Department dosáhly politické dohody týkající se nové dohody transferu osobních údajů pro obchodní účely, což je EU-US Privacy Shield. Tady to má nahradit to eh, neplatné prohlášení týkající se Safe Harbor. Eh, je tady snaha dospět k rozhodnutí pro dosažení adekvátní úrovně v souvislosti s článkem 29 eh, Evropským ombudsmanem a na základě získání stanoviska výboru stanovené článkem 31 směrnice 9546 Toto slyšení je příležitostí vyslechnout si nejrůznější pohledy vyjednávačů, eh, ombudsmanů a expertů. Eh, toto slyšení je webstreamované. Eh, pro první část panel 1 tedy, to jsou vyjednávači Evropské unie a USA, abychom mohli plně pochopit eh, toto novou ochranu údajů. Máme tady, eh, byli pozváni místo předseda Ancipo a paní komisařka Jourová a aby s námi se podělili o své názory, ale bohužel místo předseda Ansip i paní komisařka odmítli jejich přítomnost na našem slyšení a komisi zastupuje paní Astola, generální ředitelka DG Justice, Justice, pan Fonseca Morillo, zástupce generálního ředitele DG Justice a pan Genkarelli, šéf oddělení ochrany osobních údajů DG Justice. Všechny vás tady srdečně vítám a rovnou dám slovo dvěma vyjednavačům Evropské komisi a Department of Commerce, čili obchodnímu oddělení. Máme tady potom samozřejmě kolo otázek a odpovědí, což bude pokračovat do 4.20. Jak bylo domluveno mezi politickými skupinami, budeme postupovat následujícím způsobem. Nejprve člen za jednu každou politickou skupinu bude mít minutu na to, aby položil otázku a řečníci mají dvouminutovou příležitost na odpověď. Žádám vás, abyste přísně, přísně dodržovali řečnickou dobu, aby mohly být položeny otázky a dána možnost na odpověď. Pak, když budeme mít víc času, samozřejmě ostatní členové dostanou příležitost na položení otázky minutu, než se dostáme k dalšímu panelu. Čili teď dávám slově paní Astole. Máte slovo za Evropskou komisi a prosím pěkně omezte eh, svá slova na 15 minut. Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát za to, že jste mě pozvali, abych vám představili e US Privacy Shield. Eh, vyjednávání o nové ochraně osobních údajů s americkými partnery nebyly vždy jednoduchá, ale v únoru se nám podařilo dospět k dohodě o eh, rámci, novém rámci. Eh, cílem tohoto rámce je poskytovat nezbytnou ochranu pro naše občany, aby jim byla zaručena základní lidská práva na ochranu jejich osobních údajů a zároveň umožnili Eh, transfer těchto dat eh, na druhou stranu Atlantiku. Je to součástí daleko širšího úsilí pro znovu vytvoření důvěru do transatlantického transferu dat. Začne to také schválení eh, formy o ochraně osobních údajů stanoveného příslušné dohodě Předběžná nebo původní dohoda eh, byla řízena celou sadou hlavních směrů. Naše 13. doporučení z listopadu 2013 týkající se toho, jak posílit starý safe harbor, ale schéma safe harbor a samozřejmě kritéria, která stanovil Evropský soudní dvůr. Eh, jak jste jistě viděli, adekvátní rozhodnutí a přílohy Eh, které byly zveřejněny před dvěma lety, eh, pardon, před dvěma měsíci, týdny, jsou velice objemným dokumentem a to musí být posuzováno eh, jako celek. Mm, hlavní oblasti pro zlepšení eh, byly dosaženy ve srovnání s minulým Safe Harbor. Za prvé přísnější povinnosti, za kterých mohou společnosti poskytovat transfer údajů, jakož i monitorování souladu s těmito povinnostmi. To se týká každodenních operací za druhé jasné a písemné závězké ujištění o omezení a e, zabezpečení týkající se přístupu k údajům ze strany veřejných orgánů. E, tady mm, to nám USA odsouhlasil. Za třetí, ustanovení mechanismů opravných prostředků které zabezpečují, že jakákoliv stížnost bude proskoumána a vyřešena. A za čtvrté, dynamika procesu monitorování implementace mm, této nové formy ochrany údajů. Já se budu soustředit ve své prezentaci na nejvýznamnější prvky a zdůrazním určité aspekty ukazující, jak daleko jsme dospěli ve srovnání s tím starým režimem bezpečného přístavu. Za prvé bych ráda začala každodenními operacemi v rámci tohoto schématu. Eh, je tady více detailů a větší transparentnost při dodržování ochrany soukromí. Jeden příklad. Eh, eh, tento rámec obsahuje teď jasné podmínky a ustanovení pro takzvané transfery onward. To se týká případu, kdy společnosti budou poskytovat údaje třetím stranám eh, pro eh, subprocessing. Eh, byla tady velká kritika týkající se slabého režimu těchto takzvaných onward transferů a to by mohlo znamenat jaksi díru v té smyčce a e, problémy. Ale to bylo teď korigováno, takže ochrana bude, e, půjde společně s daty nezávisle na tom, kam poplynou a zároveň tady důstává mm, povinnost ochrany, USA, ochrany osobních údajů dotyčné společnosti. E, máme jednoho vyjednavače v případě, kdyby došlo k nějakému nesouladu a ve světě e, stále vzrůstající komplexnější Eh, a rostoucí výměny údajů je to nesmírně důležité. Tyto podmínky samozřejmě závisí také na tom objemu, jakým způsobem jsou posilovány a proto jsme signifikantně posílili každodenní administrativu, zpravování a sdílení z procedurálního hlediska abychom zejména zabezpečili, že strana na druhé straně moře bude také proaktivní. Zejména Eh, severoamerické obchodní oddělení, které administrovalo, které se bude starat o eh, toto zabezpečení ochrany, slíbilo pravidelné monitorování podniků a sledování toho, jak tyto společnosti dodržují eh, příslušné předpisy během celého cyklu jejich účasti. Zároveň dojde k pravidelnému hodnocení dopadu celého programu a nebo kdykoliv eh, dojde k tomu, že nějaká individuální jednotlivá osoba si bude eh, podá stížnost. Měli jsme původní základ k tomu na základě toho, co, sdě, co sdělí společnosti. Eh, bude Mm, existovat tedy monitorovací středisko a e, společnosti, které nebudou v souladu ochrany osobních údajů, mohou být zažalovány za nekalou praktiku. A to znamená, že tady vidíme silnější posílení pro zásadu ochranu soukromí. Druhá oblast zlepšení se týká omezení a bezpečnostních doložek, co se týče využívání spravodajskými službami. Tato záležitost byla samozřejmě jádrem této regulace a záležitost, kterou jsme identifikovali již v roce 2013. Obec, všeobecný přístup k údajům týkající se vnitrostátní bezpečnosti je nepřijatelný. Soustředili jsme mnoho úsilí na toto vyjednávání, jak si dokážete představit. Nebylo to jednoduché. Zejména po course ruling i USA strana pochopila, že toto je zcela zásadní záležitost z perspektivy evropské, evropské amerických legálních předpisů v souvislosti s ochranou soukromí. E, byli jsme ujištěni americkou administrativou, že přístup americký, ze strany amerických veřejných orgánů týkající se transferu evropských osobních údajů bude omezen na to, co je proporcionální a nezbytné. Tato omezení se týkají veškerých spravodajských služeb, e, ať už osobní údaje jsou v USA nebo se nacházejí v tranzitu, například Eh, po transatlantických kabelech a to je naprosto jasný rozdíl od toho původního bezpečného přístavu, jelikož soudní dvůr eh, správně kritizoval, že původní rozhodnutí ne eh, obsahovalo nic týkající se přístupu mm, zohledňujícího vnitrostátní bezpečnost. Je třeba dodržovat proporcionálnost a stejný princip jsme apletňovali v zacílení eh, toho, co bylo představeno reformou v rámci spravodajských služeb, eh, a což rozhodl prezident Obama v lednu 2014 eh, týkající se směrnice 29, takzvané PPD 28 a 2015 Akt svobody v USA dokumenty od americké administrativy, které jsou nyní součástí celého balíčku založené na tomto nedávném rozvoji v USA, dále mm, objasňují celou tuto oblast. Eh, dostali jsme ujištění, že Národní bezpečnostní agentura nebude zapojena do ne, na, ne, na nediskriminační bázi a vždycky budou za posílovat svůj sběr dat, ale ne tam, kde to nebude možné z technických či operativních důvodů. A pakliže eh, bude nezbytné Zběr, hromadný sběr dat bude nezbytný, musí to být omezeno na specifické účely zachování bezpečnosti protože orgány musí specificky využívat tato údaje na základě jasných definic. Například tady máme dále minimalizaci v oblasti období zadržování dat a je tady také eh, eh, srozumitelný systém týkající se získávání a používání osobních údajů, jakož i osob, které jsou autorizovány k přístupu k těmto údajům. Pakliže sběr, hromadný sběr údajů je výjimečně povolen, máme tady také limitace a bezpečnostní doložky pro to, aby tady nedošlo k hromadnému sběru dat bez jakéhokoliv omezení. A to je samozřejmě také v souladu s úmluvou. A co se týče sběru hromadných údajů, to se liší od obecného transferu údajů bez omezení. Za třetí, rozvinuli jsme systémy, kde každá individuální žádost bude řešena. To znamená, tento mechanismus byl posílen. A to byla klíčová záležitost a klíčový požadavek z Evropské unie, který nebyl respektován v původní dohodě o Safe Harboru. Společnosti teď mají naprosto jasné lhuty, během kterých musí odpovědět, je to 45 dnů aby reagovali na tyto stížnosti. Kromě toho individuální osoby mají teď přístup k bezplatnému řešení sporů, jakož i přímý přístup eh, k usnesení a to je veliké zlepšení ve srovnání s minulou dohodou. Individuální osoby mohou rovněž podávat své žaloby k jejich eh, úřadu ombudsmana, který může proskoumat jejich soulad s patřičnými předpisy a vyšetřovat je. Máme tady pro tyto úřady eh, lhůtu 90 dnů, do které musí tyto úřady eh, reagovat na žádost či stížnost individuální osoby. Pak, když to nebude možno vyřešit těmito dvěma cestami, eh, evropské jednotlivé osoby mají jako poslední prostředek možnost odvolání v takzvaném sheet panelu, který rozhodne eh, o, jehož rozhodnutí bude závazné. Eh, tam, eh, kdyby případ jednotlivých osob nebyl vyřešen, vždycky bude existovat možnost odvolání Eh, proti eh, severoamerickým orgánům. A dovolte mi, abych řekla, že toto je férový mechanismus, který naprosto zohledňuje skutečnost, že specifická situace, kdy stížnost je individuální osoba a na druhé straně je společnost. Například arbitráže nebudou eh, prováděny ze strany individuálních osob, ale ze strany fondu, který bude financován těmito Privacy Shield Companies a individuální osoby bo, budou moci dostat pomoc ze strany ombud, úřadu ombudsmana, aby mohli řádně připravit svou stížnost. Co se týče možnosti opravných prostředků v jednotlivých státech, bezpochybně je to omezeno. Je to také omezeno v USA, ale rovněž v evropských členských státech. A protože jsme se snažili ustanovit nový mechanismus opravných prostředků, abychom mohli řešit žádosti v rámci zájmu národní bezpečnosti. Americká administrativa e, vytvoří také mechanismus ombudsmana či ombudsmanky, tato osoba bude naprosto nezávislá na národních bezpečnostních eh, a spravodajských složkách. A bude tady mít povinnosti zabezpečit soulad eh, vyřizování žádostí ze strany jednotlivců. A ombudsman či ombudsmanka bude muset reagovat v časově omezené době a rozhodnout, zda tady existoval soulad či nesoulad. Toto je nesmírně důležitý prvek, proto, protože abychom byli schopni eh, provádět hodnocení ombudsman či ombudsmanka bude muset obdržet dostatečné relevantní informace, jak co se týče šetření, které bude provádět tak sledování slučitelnosti se činností zpravodajských služeb. A tento mechanismus je rozšířen na možnost přístupu ke všem údajům, nejenom k těm údajům, která byla transferována v rámci Privacy Shield a já si myslím, že to je skutečně veliký pokrok, kterého jsme dosáhli a který neexistoval v, tom, v té původní dohodě o bezpečném přístavu. Čtvrtým aspektem, na který bych ráda upozornila, je každorá, mechanismus každoroční revize. Budeme pravidelně monitorovat fungování veškerých aspektů tohoto Privacy Shieldu, včetně přístupu ze strany veřejných orgánů. Eh, budeme kontrolovat, zda eh, severoamerické závazky jsou dodržovány a zda mechanismy působí efektivně komise a obchodní oddělení americké eh, E, bude provádět každoroční společnou revizi těchto činností a za zahrnutí vnitrostátních ombudsmanů a ombudsmanek e, společně s experty na problematiku národní bezpečnosti. Informace, které bude poskytnuta během revize, umožní potom komisi zhodnocení situace a e, podat zprávu Evropskému parlamentu a radě. Tato revize zabezpečí e, skutečnost, že to nebude jednostranné opatření, e, bude to skutečně takový živý dokument, který bude moci být adaptován a modifikován eh, v rámci postupující doby za zahrnutí jiných subjektů a nevládních organizací. Na rozdíl od prvního původního režimu naše rozhodnutí nyní obsahuje také naprosto jasné parametry a detailní podmínky, za kterých do, může dojít k pozastavení a k odvolání za případu, že společnosti či eh, administrativa nedostojí eh, svým závazkům. Abych uzavřela, během posledních dvou let s našimi vyjednávání s našimi severomeckými partnery se nám podařilo překonat celou řadu slabin obsažených v původní dohodě o bezpečném přístavu mm, tento nový balíček ve svém komplexu, ve svém celku zohledňoval veškeré aspekty a poté, co jsem vám tady řekla ty hlavní aspekty, doufám, že se mnou budete souhlasit, že tento nový balíček se velmi liší od původní dohovory o bezpečném přístavu a zavádí eh, efektivní systém. Doufáme, že čekáme, že dojde k adekvátnímu rozhodnutí v nejbližších měsících a jakmile k tomu dojde, znamená to, že ještě ta práce nebude skončená. Budeme samozřejmě sledovat, jakým způsobem jednají ve skutečnosti severoamerická administrativa a jednotlivé společnosti. Vážení členové parlamentu, vím, že tento výbor Zejména tento výbor po dlouhou dobu velice bedlivě sledoval diskusy a také se na ní podílel diskusy týkající se přes atlantického přenosu osobních údajů. Potřebujeme vaši zkušenost a vaši podporu, abychom mohli zabezpečit, že ochrana soukromí, eh, že nový dokument bude tím živoucím dokumentem v souladu s realitou a jsem samozřejmě ochotná odpovědět na vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji, paní Astola. A nyní se přesuneme k zástupcům Spojených států. Je mi potěšením tady přivítat pana Teda Dýna, asistenta tajemníka pro služby z amerického ministerstva obchodu a hlavního vyjednavače tohoto ustanovení. Vítáme také pana Justina Antony Pileje, což je podsekretář Ministerstva obchodu. Oba bych chtěl požádat, aby se omezili maximálně na 10 minut. Pane Dý, nemáte slovo. Uh, Mr. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Jmenuji se Justin Antonia Pillay a Působím v tuto chvíli jako úřadující náměstek pro veřejné záležitosti na ministerstvu obchodu a spolu s kolegou Terem Dýnem jsme za Spojené státy vedli poslední dva roky vyjednávací tým. Chci vám především všem poděkovat za to, že jste mě pozvali, abych zde dnes vystupoval za americkou vládu o novém systému pro ochranu soukromí, štít ochrany soukromí. Tento štít ochrany soukromí je důležitý pro ochranu osobních údajů na obou stranách, tedy jak v Evropě, tak ve Spojených státech a je nezbytný pro transatlantickou digitální ekonomiku. Je to velký krok kupředu jak pro Spojené státy, tak pro Evropu a ukazuje, co můžeme dosáhnout, když budeme řádně ctít své instituční právní rámce a provádění právního státu. A ukazuje, co se stane, když se snažíme přemostit různé přístupky s složitým otázkám, jako třeba ochrana osobních údajů, jak ve Spojených státech, tak v Evropě? Spolu s kolegy z Evropské komise jsme se účastnili velmi intenzivních a občas složitých vyjednávání a to směrem k dosažení společného cíle modernizovaného transatlantického rámce pro ochranu soukromí. Tento nový rámec jsme vytvořili prostřednictvím konzultací s celou řadou zainteresovaných stran z Evropy a ze Spojených států, s tím, že obě dvě strany braly v úvahu různé problémy týkající se bezpečnosti, ochrany osobních údajů a ochrany obchodních údajů. Ministerstvo obchodu, Federální komise pro obchod, Ministerstvo zahraničí a zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení ve Spojených státech spolupracovaly s Evropskou komisí na vytvoření tohoto nového rámce. Celý proces byl spuštěn před dvěma lety, nicméně práce byla stále urgentnější poté, co Evropský soudní dvůr a zrušil to, že bezpečný přístav eh, byl adekvátní svým rozsudkem a následně tedy řada firm, jak v Evropě, tak ve Spojených státech, přesně nevěděla, jak bude moci obchodovat přes Atlantik. Byl to především velký úkol pro malé a střední podniky, které představují 60 účastníků systému bezpečný přístav. Během měsíců po rozhodnutí soudu jsme začali konzultovat stále intenzivně a nakonec se nám podařilo na konci února celý rámec dojednat. S Evropskou komisí jsme vytvořili rámec, který se zabývá problémy, které zmiňovala Evropská komise a také zcela odpovídá požadavkům Evropského soudního dvora. Tento rámec se soustředuje především na řadu nápravných opatření a poskytuje dobrý základ tak, aby Evropská komise mohla stanovit omezení přístupu pro orgány činné v trestním řízení, pro orgány národní bezpečnosti a v rámci veřejného zájmu. Pracovali jsme s Evropskou komisí a zhradou zainteresovaných stran a vytvořili jsme rámec, který je obrovským krokem ku předu pro ochranu soukromí jak podniků, tak jednotlivců. Tento systém je také důležitý pro transatlantickou obchodní výměnu. Jeho zavedení povede ke konci nejistoty pro eh, tisíce evropských a amerických podniků i občanů. Je to rámec, který se týká stovek miliard dolarů v obchodní výměně v oblasti digitálních služeb. Spojené státy musely učinit zásadní závazky a bude také vyžadovat, aby naše firmy provedly řadu důležitých změn, než budou certifikovány v rámci nového štítu ochrany soukromí. Nicméně to, že tyto diskuse vyústily v dobrý konec, ukázalo, že jak Spojené státy, tak Evropská unie chtějí ochranu údajů a to robustní. Jak bude fungovat tento rámec? Především je třeba pochopit, jednotlivé složky systému ochrany soukromí, které spadají do tří kategorií. Za prvé hlavní a vedlejší zásady, podle kterých firmy činí právně závazné přísliby. Za druhé závazky vládních agentur Spojených států, které mají zajistit, zajistit řádné spravování a dohled nad tímto systémem ochrany soukromí. A za třetí určité pozadí týkající se právního rámce, na základě kterého ve Spojených státech může být přistupováno k osobním údajům orgány činnými trestním řízení. A tím byla Evropská komise ubezpečena do té míry, že může považovat tato omezení přístupu za adekvátní. Máme tedy úplný balíček a Evropská komise má dobrý základ pro to, aby řekla, že tento nový systém je adekvátní i v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudního dvora. Ten rámec jste všichni viděli a sestává se z následujících prvků. První kategorie, tedy samotné zásady štítu ochrany soukromí. To jsou ochrany soukromí týkající se soukromých údajů evropských občanů, ke kterým se zaváží účastníci systému štítu ochrany soukromí, to právně závazné ve Spojených státech. Jak jsme říkali, existuje mnoho prostředků nápravy, právní nápravy v evropských, eh, pro evropské občany eh, ve Spojených státech. Řada z nich byla zlepšena a byl tam navíc přidán jeden další. A to závazná arbitráž, která bude k dispozici jako možnost, poslední možnost pro občany Evropské unie. Druhá kategorie se týká zprávy, provádění a dohledu nad štítem ochrany soukromí ministra a náměstek pro mezinárodní obchod Spojených států popisují v této části své závazky, které má zajistit efektivní fungování ochrany soukromí. Kromě toho předsedkyně FTC a ministr dopravy také popisují své závazky týkající se ochrany soukromí štítem. FTC je hlavní agentura, která to bude provádět, ale tento rámec také u některých firm má na starosti ministerstvo dopravy. Jak bylo řečeno, ministr zahrani- ministrině zahraničí a ve svém dopise a memorandu učinila závazky týkající se zřízení funkce ombudsmana, na základě kterého evropští občané budou moci prostřednictvím evropských kanálů ombudsmanovi předat své stížnosti týkající se obchodních údajů předávaných z Evropy do Spojených států, u kterých se daná osoba domnívá, že se k těmto údajům dostaly zpravodajské služby USA. Jedná se tedy o obchodní převody jak v rámci systému Privacy Shield, tak i jiné komerční přenosy, například na základě vzorových smluv, různých výjimek a možných budoucích výjimek v rámci GDPR. Cílem tohoto nového mechanismu je zajistit, aby evropští občané, jejichž osobní údaje, obchodní údaje byly předávány do Spojených států, měli k dispozici mechanismus, tak aby se mohli dotazovat na to, zdali tyto údaje byly používány spravodajskými službami ve Spojených státech. Za třetí, širší rámec obsahuje a, dopis předsedů agentur spravodajských ve Spojených státech, a také dopis Ministerstva spravedlnosti týkající se omezení přístupu vlády Spojených států k těmto údajům pro spravodajské účely. Než dám slovo kolegu Tedu Dínovi, tak bych ještě rád zdůraznil dva další prvky v tomto balíčku. Za prvé, řada vládních agentur Spojených států učinila závazky, které mají zajistit, že tento rámec bude prováděn tak, jako bylo zamýšleno, a že naše agentury budou věnovat tomuto účelu dostatečné prostředky. Každý ze závazků byl učiněn na úrovni ministra anebo šéfa agentury, kteří si vyměnili dopisy v tomto smyslu s Evropskou komisí. My jsme vytvořili tento rámec na základě paradigmatu, který si vyžádal Evropský soud, soudní dvůr, který žádal, aby bylo možné posoudit, zdali právní rámce poskytují dostatečnou ochranu soukromí. Tento systém tomu přesně odpovídá, tyto závazky bereme vážně. Například, když náš ministr obchodu řekne, že ministerstvo učiní opatření, tak my potom ta opatření budeme provádět. Za druhé, Evropský soudní dvůr jasně řekl, že systém sebecertifikace může poskytnout dostatnou ochranu nemůže poskytnout dostatečnou ochranu, ale tady se jedná o seberegulační systém. Firmy se mohou přihlásit do tohoto systému, ale jakmile se do něj přihlásí, tak souhlasí s jeho požadavky a následně je to právně závazné podle zákonu Spojených států. FTC je hlavní agenturu pro prosazování práva v této oblasti a je to agentura, která je dobře etablovaná a která je známa tím, že chrání ochranu osobních údajů a navíc má dostatečné nástroje pro provádění tohoto rámce v praxi. Štít ochrany soukromí plně odpovídá požadavkům rozsudku Evropského soudního dvora na základě dlouhých konzultací, které k němu vedly, a kolegové v Evropské komisi dospěli ke stejnému závěru. Budu se těšit na další diskusy s vámi, poslanci a poslankyně, a děkuji mnohokrát za příležitost dnes vystoupit. Předtím, než zahájím svůj projev, tak bych také chtěl poděkovat vám, pane předsedo a výboru, za možnost vystoupit tady a odprezentovat rámec štítu ochrany soukromí. Po prezentaci kolegy bych se rád podíval na to, co štít ochrany soukromí bude konkrétně znamenat pro evropské občany. Slyšeli jste určité připomínky Evropské komise, ale možná by bylo dobré, abyste to slyšeli i přímo od nás protože my budeme v budoucnosti provádět tato ochrana opatření. Co se týče individuálních stížností, tak těm jsme se velmi věnovali a vytvořili systém tak, aby eh, tyto stížnosti byly řešeny. Tady se nevycházelo u Evropského soudního dvora z toho, že nebyly vyřešeny stížnosti v rámci bezpečného přístavu. Ty možnosti pro stížnosti tam vždy byly. My jsme tomu rozuměli, takže Evropský soudní dvůr se na tuto otázku soustředil a my bereme opravdu vážně, že jednotlivci vždy musí mít různé cesty k právní nápravě. V rámci systému štítu ochrany soukromí si osoba může stěžovat přímo firmě v rámci štítu ochrany a účastnické společnosti tohoto systému musí reagovat na tuto stížnost v rámci konkrétního termínu. Účastníci štítu ochrany také musí zadarmo tomuto jednotlivci poskytnout přístup k nezávislé právní ochraně, která vyřeší tuto stížnost. Potom jsme také vytvořili další nápravný prostředek, který spočívá v tom, že je tato stížnost předložena v rámci Evropské unie a potom předána do Spojených států tak, aby se to rea- rozhodli jsme se, že vytvoříme systém, který bude velmi rychlý a, a potřebuje řádný dohled. Do programu dáváme další prostředky, tak abychom zajistili jeho maximální účinnost. FTC chce řádně provádět štít ochrany soukromí a bude dávat eh, také prioritu veškerým žádostem, které budou přicházet z, Evropského, z Evropské unie od evropských inspektorů ochrany osobních údajů. Pokaždé, když dojde k vyšetřování ve Spojených státech, tak tato agentura potvrdí, jestli daná firma byla certifikována ve štítu ochrany soukromí a jestli naplňuje své závazky. Budeme také spolupracovat s DPA, kteří jsou pro nás důležitým partnerem při prosazování tohoto systému. V některých případech nám také můžou pomoci a pomoci při našem vyšetřování. Tak, abychom lépe řešili to předávání stížností, tak proto vytvoříme standardizovaný systém a budeme mít kontaktní místo na agentuře tak, aby bylo možné se přímo ze strany evropského inspektora ochrany osobních údajů eh, dostat do jaksi amerického systému. Účastníci štítu ochrany soukromí také musí se zavázat k arbitráži, kterou se budou řešit stížnosti, které se nedaly vyřešit jinak. Kromě toho také v systému je možnost pro evropské občany ve Spojených státech přímo prodat žalobu. Potom další prvek, který je důležitý, eh, je následné předávání údajů. Firmy, které předávají údaje, jsou za to předávání odpovědné. Jinými slovy, tedy data jsou chráněna tak, jako se následně předávají. Nová zásada následného předávání poskytuje novou ochranu evropským občanům a řeší to problémy, které Evropská komise sdělila ve, ve svém prohlášení. Kromě toho také tam jsou nová pravidla pro omezení účelu a oznamování. Musí například oznámit osobě, že má možnost přistoupit k tvým osobním údajům, může rozhodnout, co bude a co nebude předáváno dále a jak bude postupováno v případě zákonného požadavku o četře zjistí, která organizace je certifikována a která organizace bude zodpovědna v případně následného předávání. Také tam máme řadu prvků, které zajistují řádný dohled nad tímto systémem a zlepší spolupráci mezi orgány USA a Evropské unie. My budeme dohlížet nad tímto procesem a ministerstvo obchodu bude provádět eh, pravidelné hodnocení celého programu, k čemu se ještě dostanu. Kromě toho také budeme mít zvláštní kontaktní místo pro DPA. Doufáme, že si tím vyřeší stížnosti, které nám oni budou předávat. Co se týče vládního přístupu, tak ministerstvo zahraničí dá dostatečné prostředky pro to, aby mohla vzniknout role ombudsmana. Aby tento systém mohl být aktivní, tak bude dohlížen řadou agentur, a kromě toho budeme každoročně zasedat s Evropskou komisí a s orgány ochrany osobních údajů Evropské unie, tak abychom mohli diskutovat o fungování štítu ochrany soukromí. Je to opravdu kritický prvek tohoto systému. E, takovýto výroční přeskum je jenom pouze jednou součástí pokračující spolupráce s evropskými orgány pro ochranu osobních údajů, což je nezbytné pro úspěch této spolupráce. Nyní k ministerstvu obchodu a práci v oblasti bezpečného přístavu v minulosti a k ochraně osobních údajů od evropských občanů a i prostřednictvím nového systému. Dám vám jeden příklad ze systému Bezpečný přístav, který snad bude dost ilustrativní. Jedná se v případě, jedná se o případ a, falešného prohlášení o účasti v systému na ochranu soukromí. Jinými slovy tedy budou tvrdit, že v něm jsou, nejsou, budou předány údaje. My jsme se podívali na tisíce internetových stránek, zjistili jsme, jestli tam takováto falešná tvrzení jsou a pokud byla, varovali jsme dané firmy a předali jsme to také FTC. A to vedlo v některých případech i ke stíhání očetř. Zmiňuji to proto, že to ukazuje výsledky nové práce eh, která má za cíl lepší ochranu soukromí. Teď, co se týče ověřování sebecertifikace. Jak říkal Justin, soud říkal, že může být adekvátní systém sebecertifikace, nicméně tento systém není jenom sebecertifikací. Firmy musí zajistit ověřování této certifikace a ministerstvo obchodu má také řádný systém ověřování a systém certifikace a předcertifikovávání každý rok. Máme to i zmíněno v příslušných dokumentech, o kterých jsme hovořili. Kromě toho také firmy se zavázaly a vytvořil se nový prostor pro to, aby po celou dobu držení dat platila ochrana, i když z nějakého důvodu už ta firma se nebude znova certifikovat v námci štítu ochrany soukromí. Navíc naše ministerstvo bude sledovat žádné dodržování a součástí je přeskum stížností z orgánu pro ochranu osobních údajů z Evropské unie i vlastní monitorování našeho systému. Budeme pracovat a budeme muset spolupracovat s orgány pro ochranu osobních údajů. Nemůžeme očekávat, že pokud někdo bude mít stížnost z Evropy, tak se nejprve obrátí na ministerstvo obchodu USA. Předpokládám, že se nejprve obrátí na své místní orgány. A z toho důvodu jsme tolik pracovali na tom, abychom vytvořili řádná kontaktní místa a systém předávání stížností od těchto evropských orgánů. Kromě toho tyto orgány budou dostávat nové informace k štítu ochrany soukromí, které následně budou moci zprostředkovávat lidem v jednotlivých zemích, tak aby evropští občané přesně věděli, kam se obrátit, když bude problém a jak se dovolat svých práv. Firmy tedy činí nové závazky, ministerstvo obchodu dává přeskum a spolupracuje více s orgány na ochranu osobních údajů a tím jsme vytvořili silný program, který by měl fungovat pro Evropany. Štít ochrany soukromí má výhody oproti ostatním nástrojům pro předávání. Například veřejný seznam certifikovaných firm znamená, že ten systém je transparentní. Nečekáme nutně, že evropští občané se budou dívat na tento seznam na našich stránkách, ale orgány činné v trestním řízení se budou moci na tento seznam dívat a pokud zjistí, že je problém, tak to předají FTC. Výroční certifikační přeskum vede k tomu, že se ověřuje každoročně, jestli firmy dodržují své závazky. Spolupráce s FTC je další prvek. Štít ochrany soukromí umožňuje spolupráci mezi regulátory a orgány činnými v trestním řízení ve Spojených státech, které mohou společně chránit soukromí evropských občanů. Jak bude systém pokračovat, bude se zajišťovat tímto přeskumem, že nadále funguje. My si uvědomujeme, že zahájení tohoto procesu je opravdu začátkem, nikoli koncem. Velice rádi odpovíme na vaše otázky i v rámci dalšího eh, postupu během nadcházejících týdnů. Děkuji vám za vaše projevy. A teď bych se chtěl přesunout k otázkám a odpovědím. Jak už jsem říkal, každá skupina má čas na jednominutovou otázku, po níž bude následovat dvouminutová odpověď od každého řečníka. Chtěl bych tedy, abyste uvedli, na koho se obracíte. A to proto, že máme velice nabitý program z časového hlediska a proto je to jediný způsob, jak tu debatu nějak zvládnout. Máme tedy seznam řečníků do prvního kola a jako první položí otázku Axel Foss, EPP. Děkuji, a budu hovořit německy. Uh, you will find uh, English on channel 2. Uh, Němčinu si můžete poslechnout na kanále číslo 2. Ještě jednou děkuji srdečně, děkuji také za vaše slova, děkuji za to jasné intenzivní představení. Z hlediska toho, že mám tak málo času na mou otázku, rád bych se dozvěděl. Pakliže bychom nedostali ten Privacy Shield, jaká by byla alternativa vůbec ještě pro naše podniky a pro naše občany? Stejně tak jako otázka právní jistoty, kterou máme a která v současné době eh, na straně těch, kteří kritizují či se snaží nabízet alternativě, když se stále spochybňuje situace, i když možná e, ta pracovní skupina 22 k tomu dá nějaké stanovisko. Jakým způsobem lze uklidnit e, společnosti, které mají obavy? Budeme moci vůbec předávat údaje do jednotlivých států a e, jak budeme moci digitálně z jednotného digitálního trhu, když tady přenos dat bude mít nebude možno zaručit už prostě bezpečnost eh, soukromých údajů. Moje otázka tedy, co se stane kdyby? Co by bylo kdyby? Thank you. I understand. Děkuji. Eh, já to chápu tak, že se ptáte o obou stran. Ptáte se obou. Ano, já jsem měl teď hlavně na mysli komisi. Jestli by jakožto partner nemohl k tomu přispět. Takže nejprve tedy dám slovo paní Astole. Pokusíme se vyřešit technický problém, ale chápete otázku kolegy. Dobře. Děkuji vám za otázku. Nejprve samozřejmě se musíme uchylit k mechanismu, které existují mimo Safe Harbor nebo Privacy Shield, což jsou standardní kontrakty mezi firmami, které si vyměňují informace a závazná firemní pravidla. Ve vyjednávání ale bylo dohodnuto, že e, i kdyby e, Privacy Shield nebyl realizován, přesto některé jeho komponenty by mohly platit. A tady bych eh, chtěla dát slovo eh, Brunovi Giancarellimu, který je expertem na tuto oblast a který může podrobněji vysvětlit, eh, které položky přesně by to byly. Děkuji. Ano, jsou určité prvky balíčku Privacy Shield, které se vztahují na všechny transatlantické transfery bez ohledu na to, jaký nástroj se k ním používá. Je to v podstatě mechanismus ombudsmana, který bude k dispozici pro všechny transfery a potom eh, ujištění o eh, klarifikaci, které obdržíme od národních orgánů bezpečnosti, eh, tak o tom jsme dlouho diskutovali s našimi americkými protějšky, a které se budou týkat omezení a záruk, které se vztahují na všechny transfery přes Atlantik. Včetně, a to pro nás bylo velice důležité, omezení a záruk na data během tranzitu. Například data, která se vádějí přes Atlantik. Jsou to e, určité aspekty, jimiž jsme vyslyšeli žádosti od EPA, protože my jsme obdrželi určité žádosti, abychom zajistili, aby nový e, mechanismus e, opravných prostředků, zejména pokud jde o národní bezpečnost a mechanismus ombudsmana, aby pokrýval všechny formy transferu. K vaší otázce na alternativy, tak já bych na to odpověděl takto. Transatlantická eh, digitální ekonomiky spočívá v podstatě na transatlantických stocích dat. Takže tento konkrétní nástroj, na kterém závisí více než tři tisíce společností, eh, bereme jako velice důležitý. A proto eh, to, nebyl to důvod nedohodnout se, ale byl to důvod dohodnout se na velice silném režimu ochrany. A toho jsme, domnívám se, dosáhli. Naplnili jsme tento cíl? A právě o to jsme se snažili. Tak to byla naše motivace. E, dojít k něčemu, e, co podle nás chrání soukromí, ale zároveň tak, e, abychom umožnili to dat a nemuseli hledat alternativy. Děkuji. Nyní je na řadě Birgit Cipl za SD. Děkuji. Já bych chtěla upozornit na to, že já vidím určitá zlepšení oproti Safe Harbor, na druhé straně eh, bych chtěla položit otázky k jedné konkrétní oblasti. V příloze 6 návrhu rozhodnutí o adekvátnosti se zdůrazňuje, eh, že podle směrnice 28 hromadný sběr informací může být využíván pouze pro šest konkrétních účelů. Eh, podle je to tedy kyberterorismus, detektivní hrozby a potom boj proti mezinárodnímu zločinu a nějaké další vágní pojmy. Podle mého názoru to nevylučuje hromadný sběr e, osobních údajů. Chtěla bych se tedy zeptat komise, jak to může být v souladu s rozsudkem o Safe Harbor, zejména s tím nálezem, že legislativa, která umožňuje veřejným orgánům obecný přístup k obsahu elektronických komunikací, e, musí být považována za porušující e, základní práva e, na soukromý život a respekt k soukromému životu. A za druhé, Domnívá se komise, že podstata evropského práva na ochranu osobních údajů není porušena stávající americkou legislativou o dohledu? Ráda bych se zeptala také americké strany, zda e, existuje zacílený přístup, ale bohužel v tomto panelu máme pouze zástupce komerční e, e, sféry, takže možná, že na tu otázku nebudou umět odpovědět. Děkuji, já nechám na kolezích, zda se rozhodnou vyjádřit se nebo ne a začněme znovu komisí. Děkuji za tuto otázku. Co je tedy v samotném srdci, co je samotné jádro rozsudku v případu Šrems? Co zjistil e, Evropský soudní dvůr z hlediska e, listiny základních práv? kombinace neomezeného sběru dat e, bez jakéhokoliv rozdílu a nijak kvalifikovaných na jedné straně a na druhé straně neomezený přístup. Tato kombinace je důležitá. My stavíme na reformách, které byly zavedeny, protože my víme, že legislativa, regulační předpisy, pravidla se vyvíjejí a změnily se v roce 2012, 2014 a prošly tedy mnoha reform, reformami, a to i v USA. Prostřednictvím těchto reform jsme získali ujištění a záruky, a objasnění, z nichž plynou tři nebo čtyři věci. Za prvé, obecné pravidlo pro zacílený přístup. Zacílený sběr dat bude vždycky mít prioritu před hromadným sběrem. A proč se hromadný sběr omezuje na, vý, na výjimečné situace, kdy zacílený sběr není možný z technických nebo operativních důvodů? Jak už říkala paní Astola, pak ten vztah mezi obecným principem a výjimkou je vlastně to, co je tady platné. To je ten princip nutnosti a proporcionality. A, pře- a i v případě, kdy hromadnému sběru se nelze vyhnout, pak využívání takto nazbíraných eh, hromadných dat je přísně omezeno na konkrétní účely. A tudíž přístup k hromadně nazbíraným datům je zacílený. Je omezený, protože příslušné národně bezpečnostní orgány musí podat konkrétní žádost, konkrétní selekční kritéria pro přístup k těmto datům. Dále jsou to pak ještě další záruky, jako e, minimalizace a doba zadržování dat. Na základě těchto záruk se domníváme, že máme ujištění o tom, že nebude docházet k neomezenému hromadnému sbírání dat a neomezenému přístupu. Možná, že ještě američtí kolegové k tomu chtějí něco doplnit, ale to si myslím, že plyne jak z těch reform, které byly eh, přijaty po odhalení různých dohledových programů. A k tomu tedy máme ještě další ujištění a objasňující informace. Děkuji za tuto otázku. Já k tomu přidám ještě pan věcí, pár věcí. Pan Giancarelli to vystihl v podstatě velice dobře. My bereme tuto záležitost už léta velice vážně a vedeme široce zaměřené diskuze s komisí společně s experty ze, ze spravodajských služeb o tom, jaké jsou omezení a záruky podle amerického práva. A já bych vám doporučil dopis, který napsal eh, ředitel Národní bezpečnostní služby a on se zabývá poměrně eh, detailně tím balíčkem, tím, jak je dohled, jak fungují ta omezení, jak fungují záruky Máme samozřejmě značné závazky vůči principu soukromí, například čtvrtý dodatek ústavy, což je vlastně taková, takový signální maják pro celý svět. Náš prezident bere tuto otázku velice vážně, probíhá dlouhý proces a konzultace a na jeho základě vznikla prezidentská e, směrnice od roku dva, v roce 2013, která značně zreformovala naše spravodajské aktivity ke konkrétní problematice hromadného sběru eh, bych chtěl zúraznit určité body z toho dopisu. Nicméně ta PPD, ta prezidentská politická směrnice, objasňuje, že by se měl používat hrom, eh, pardon, zacílený přístup tam, kde je to proveditelné. A eh, případy, kdy lze používat hromadný sběr, se omezují na těch šest identifikovaných případů. A ten dopis ty omezení eh, rozvádí ještě mnohem podrobněji. Děkuji. Dalším řečníkem je Sophie Intfeld za frakci ALDE. Děkuji. Není pochyb o tom, že nastala zlepšení. Nicméně klíčová otázka je jenom jedna. Eh, je celý tento systém odolný vůči eh, případu Šrems? On, eh, nevím, jestli je tu zde pan Šrems v místnosti, ještě si ho vyslechneme potom. Tady ale nejde pouze o rozsudek Šrems. Ještě tu jde o dva rozsudky Štrasburského soudu týkající se hromadného sledování. Já nejsem právnička, ale mám značné pochybnosti o tom, zda tento systém je odolný vůči Šremsovi. Eh, pokud komise řekne, ano je, věřte nám, tak my jsme vám věřili už u uchovávání dat, věřili jsme vám u Safe Harboru, tak proč bychom měli věřit vašemu dojmu teď? Možná máte velice dobré politické důvody říkat, eh, ano, budeme trošku dělat kompromisy, ale to je soudům jedno. Soudy nezajímá politika, soudy zajímají pouze zákony. A pokud chceme eh, mít právní jistotu, eh, souhlasím s Axlem Fosem, my chceme právní jistotu pro podniky a občany, ale v tom případě to musí být skutečná právní jistota. A už jenom ta skutečnost, že nedostáváme pořádné odpovědi, vede k právní nejistotě. A má druhá otázka, eh, eh, já bych chtěla pochopit, protože zatím ještě mi nebylo pořádně zodpovězeno, jaký je přesně právní statut eh, písemných závazků, písemného ujištění, PPD 28, co z toho je vymahatelné, nebo co, co to znamená vymahatelné podle amerického práva. A jakou záruku máme, že to bude podepsáno prezidentem Trumpem například? A pak, máme otázku, pak mám otázku pro Evropskou komisi. A to se týká GDPR, což bude pro, bude pro vás povinnost zrušit rozhodnutí, budou-li důkazy, že kritéria už nejsou splňována. Kritéria, která už dávno nesplňoval Safe Harbor, těch bylo mnoho. A parlament mnohokrát jednomyslně eh, vyzýval Evropskou komisi k tomu, aby zrušila Safe Harbor a vy jste odmítli. A teď budete přijímat rozhodnutí, které si myslím, že není úplně právně neprůstřelné. Jak můžeme věřit komisi, že jedná správně? Já rozhodně slepě nevěřím komisi. Teď už ne. Nikdy jsem nevěřila mimochodem. Thanks for the question. Děkuji za tuto otázku, která mířila přímo na komisi. Děkuji. Těžko se odpovídá na otázku, když ta otázka zní, eh, můžeme vám věřit. A přitom tazatel sám říká, že nám nevěří. Chtěla bych říci, že práce úředníků komise a našich amerických partnerů se vždy zaměřovala na dohodu o schématu, které by reagovalo na rozsudek soudu. Jak už jsem říkala ve svém úvodu, mnoho z těch problémů už bylo identifikováno už v roce 2013 v komisi, eh, když se diskutovalo o posílení Safe Harboru. Odpověděla bych vám tedy, že jsme na tom pracovali a že se domníváme, že se nám to podařilo. K vaší druhé otázce. Vaše druhá otázka se týkala toho, co jsou to ty písemné závazky americké vlády. A jestli v případě, že se změní administrativa, se něco stane. tak eh, já myslím, že eh, zástupci americké vlády nám toto osvětlí lépe, ale já bych řekla, že pokud eh, nejvyšší představitel administrativy vydá pokyny, pak je povinností úředníků těmito pokyny se řídit. Dále v případě, že se změní administrativa, pak ty pokyny nezmizí jen tak, protože se administrativa změnila. Kdykoliv se administrativa změní, když se změní složení zákonodárných orgánů, může dojít k pozměněním a změnám. To je život. Za třetí, jak se to bude lišit od Safe Harboru? Tak my uh, jsme už říkali, že je tam doložka o pozastavení, kterou lze využít. Teď jsou jasné parametry a indikátory toho, v jakém případě se doložka o pozastavení může využívat. Což nám dává možnost eh, operovat jinak než předtím. Jestli k tomu chcete ještě něco dodat? Možná ještě jednu věc. Tyto eh, závazky a ujištění nepocházejí od eh, pana Kerryho nebo od někoho dalšího osobně. Jsou to závazky eh, americké administrativy a tito lidé mají pravomoc eh, zavazovat se tímto způsobem a poskytovat ujištění jménem americké vlády. Eh, proto ty závazky a ujištění, o kterých se bavíme, platí od, nebo zavazují americkou vládu bez ohledu na to, jaká ta vláda zrovna je. A zavazuje administrativu Spojených států k dohodě, která může být stažena nebo zrušena. E, nicméně e, totéž by platilo pro jakoukoliv dohodu nebo mezinárodní umluvu nebo e, legislativní akt, který je platný, dokud není zrušen nebo stažen. Ale pokud by se to stalo, a teď se dostávám k té doložce o pozastavení, eh, potom jedním z podkladů pro rozhodnutí o, jeden z, podkladů, z podkladů pro rozhodnutí o adekvátnosti by odpadl a chyběl by. Takže právě eh, to, v tomto spočívá ten závazek o ujištění a myslím si, že to eh, potvrzuje i eh, zápis v americkém eh, rejstříku zákonů a proto jde o závazek, kterým je vázána americká vláda, americká administrativa. Tak ještě, pokud můžu, tak k některým konkrétním otázkám případné nové administrativy. Program Safe Harbor, který řídíme v mém úřadu už 15 let na ministerstvu obchodu, e, byl také vlastně stanoven dopisem od ministra obchodu. E, vyjednala ho Clintonova administrativa, byl implementován za Bushe a pokračuje se v něm za Obamy. Takže při plánování této dohody, při naší interní práci jsme si stanovili tento závazek a pokračujeme dále, eh, ať už za Kerryho nebo v příští administrativě. Eh, a zda je to dohoda nebo smlouva, eh, vždy tam bude doložka, podle které jedna strana může dohodu stáhnout. A v tomto případě my jsme tedy učinili ten závazek, nová administrativa ho může přeskoukat ale tak je to vždycky. A pak bych chtěl eh, ještě zdůraznit jednu věc, která je důležitá jak tady, tak i ve vztahu k, ke stávajícímu fungování programu. A sice, že v případě, že by od těch závazků někdy někdo dal ruce pryč, pak Evropská komise nebude muset čekat dlouho, než si to ovědomí, protože, jak už jsem říkal na počátku, během celého procesu eh, plánujeme velice úzké kontakty s Evropskou komisí a Evropskými úřady na ochraně osobních údajů. Máme 90-denní lhůtu na odpověď na stížnost. Ombudsman musí eh, zaslat odpověď. A pokud někdo eh, poruší tento závazek, bude to velice očividné a velice rychle a komise bude okamžitě moci na základě rozhodnutí o adekvátnosti žádat o pozastavení. Tuto možnost má k dispozici. Eh, my jsme do toho vložili hodně práce, eh, samozřejmě, protože si uvědomujeme důležitost jak transatlantického obchodu, tak eh, soukromí. A proto bereme tyto závazky velice vážně. Děkuji, Sofie. Eh, já nebudu pokládat další otázku, ale jsem nesmírně frustrovaná tím, že poslanci parlamentu mají minutu na na otázku, eh, potom dostanou odpověď, která je na nic od komise. Omlouvám se, ale teď vám věřím ještě méně. Já se ptám na právní status, a vy jenom řeknete, je to čestné slovo prezidenta, tak samozřejmě, že vám nevěřím. Já si nemyslím, že tohle je seriózní způsob, jak se zabývat tímto důležitým tématem a škoda, že nemáme víc času. Okay, next on the list. Děkuji, nyní mám na seznamu Čudica Gertýny za zelené. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych navázala na otázku kolegyní Sipl a Intvelta. ráda bych se zeptala paní Stoly, jak si může být tak jistá, že Evropský soudní dvůr bude amerického ombudsmana v rámci amerického ministerstva zahraničí bude považovat za dostatečný prostředek právní nápravy ve Spojených státech, jelikož se nejedná o nezávislého soudce, je to osoba, která je v podstatě pod ministerstvem zahraničí. V příloze 6 máme 6 výjimek pro hromadný sběr údajů a já si to vysvětluji tak, že dochází k hromadnému sběru, ale ty údaje se potom budou používat pouze na základě těchto šesti výjimek. A potom tedy nechápu termíny sběr a užití. A tato otázka směřuje jak na Evropskou komisi, tak na zástupce Spojených států jak to může soud schválit? Protože já tomu rozumím tak, že soud říká, že neexistuje žádný důvod pro hromadný sběr. A zajímalo by mě, jestli Evropská komise je připravená stávající štít ochrany soukromí předložit soudu k jeho rozhodnutí. Děkuji mnohokrát. That goes to the commission. Uh, Slovo má Evropská komise. Děkuji za vaše otázky. Nejprve k osobě ombudsmana a jeho nezávislosti. Ombudsman je pravda pod ministerstvem zahraničí Spojených států, ale je nezávislý na spravodajských službách. K ním nemá žádné pouto. Když se podíváte na fungování ombudsmana, tak ať to bude muž nebo žena, tak eh, bude mít právo získávat informace o tom, jak různé orgány postupovaly ve svém vyšetřování. Jinými slovy, ten ombudsman bude mít právo na informaci. Pokud někdo podá stížnost, tak od ombudsmana může dostat jedinou odpověď, a to, Proskoumal jsem tento případ jako ombudsman a došel jsem k závěru, že byl dodržen zákon, anebo že zákon nebyl dodržen a byla učiněna náprava. Není to tak, že by ministr nebo třetí strana mohla říci ombudsmanovi, vy prohlásíte toto či ono. V tomto smyslu je to osoba nezávislá, není to soudce, ale je to osoba nezávislá na vlivu třetí strany. Co se týče hromadného sběru, máte pravdu v tom, že podle těchto pravidel je umožněn hromadný sběr, ale pouze za předpokladu, kdy z technických či operačních důvodů není možný cílený sběr. A potom se k těmto kolektivně sbíraným údajům omezuje přístup. Soud řekl, že je nepřijatelné, aby se bez omezení sbíralo a užívalo těchto osobních údajů najednou. Jinými slovy tedy pokud je omezený přístup ke hromadně sbíraným údajům, tak je to podle našeho názoru v pořádku. A ta třetí otázka to není na naší iniciativě, abychom to sami předložili soudu. Musel by jaksi někdo podat podnět. Děkuji. A než se pustíme do dalšího panelu, tak bych požádal ostatní poslance a poslankyně, pokud mají nějaké otázky, aby je položili a pokud se někdo z předchozích řečníků chce ještě vrátit s další otázkou, tak samozřejmě můžete také. Ano, já jsem chtěl jenom potvrdit, že musí to být napadeno u soudu. abyste to mohli k soudu předložit. Bude potřeba to dát k soudu, abychom si byli jistí, že s tím soud bude souhlasit. Máte prosím ještě nějaké další otázky? Axel, prosím. Děkuji. Děkuji. Eh, já bych jednak ještě jednou chtěl Eh, se vrátit k možnostem pro občana. Možná je to jenom otázka porozumění. Já to zatím chápu tak, že občan může zaprvé podniknout se eh, jakožto, podniknout něco jako jednotlivec, může se eh, obrátit na ten podnik dotyčný nebo na Národní úřad na ochranu osobních údajů, může se obrátit na strukturu ombudsmana v rámci ministerstva obranu, může se obrátit také na FTC a e, pokud tomu rozumím správně, pokud toto všechno nebude fungovat, e, pak to bude pořád ještě možnost e, mezinárodního systému řešení sporů. To znamená, to je pět možností nebo pět cest, kterými se může občan pustit, aby se jaksi domohl svých práv. Chtěl jsem se jenom ujistit, jestli jsem to takhle schrnul správně, jestli to správně chápu. Kromě toho bych se pak chtěl ještě zeptat, zda Národní úřad na ochranu osobních údajů může přímo, se, může přímo kontaktovat ombudsmana, nebo to probíhá na základě e, citlivosti situace nějakým jiným způsobem? Okay. Dobrá, kdo by chtěl odpovědět první? Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Pokusím se odpovědět. Evropští občané se můžou domáhat svých práv různými způsoby. V některých případech se to týká obchodních údajů, kde jsme zlepšili několika způsoby celý rámec. Za prvé, když se obrátíte na organizaci účastníci se štítu ochrany soukromí, tak má termín 45 dní na odpověď. Potom tento občan z EU se může obrátit na svůj úřad ochrany osobních údajů a to bude následně předáno, tato stížnost, Ministerstvu obchodu Spojených států, kde bude tým, který bude řešit tento problém přímo s těmi společnostmi a bude to zadarmo pro občana EU. Za třetí, máme nezávislé systémy domo, domáhání se práv, které musí firma poskytnout zadarmo a pokud daná firma se nebude držet důsledků tohoto opravného opatření, tak to bude mít důsledky. S tím, že to pochopitelně může být také předáno přímo FTC. A FTC bude dávat prioritu předaným stížnostem v případech problémů se štítem ochrany. Potom také máme konkrétní závazky, které firmy činí, pokud se připojí ke štítu ochrany. A pokud tyto závazky nenaplní, tak občan Evropské unie může žalovat danou firmu například za to, že činila klamavou reklamu nebo klamavá prohlášení. A pokud toto všechno selže, tak máme ještě vytvořeny takzvané panely štítu ochrany. To je opravdu ta poslední možnost. Nejedná se o závaznou arbitráž v tom smyslu, že se evropský občan musí účastnit arbitráže, ale je to v podstatě jednostranná možnost, kterou má k dispozici evropský občan, když zbytek nefunguje. A můžete se na ně obrátit, ať už bude konat nebo nebude konat FTC. Prostě pokud budete mít pocit, že vaše stížnost nebyla vyřešena, tak vyvoláte arbitráž, firma se jí musí účastnit a půjde to před arbitrážní panel. Navíc se poskytuje překlad třeba zadarmo pro občana EU nebo účast prostřednictvím videokonference zadarmo. Ale máme tady závazné rozhodnutí této arbitráže, které se následně dá prosazovat eh, prostřednictvím zákona o federální arbitráži u soudu ve Spojených státech. Takže takto to vypadá u obchodních informací. Takto můžete se dostat ke svým prostředkům nápravy. A potom ještě tady máme mechanismus ombudsmana. Následně tedy evropský občan, jehož obchodní údaje byly předány v rámci štítu ochrany nebo jinak, ať už to jsou vzorové smlouvy, výjimky, budoucí výjimky, anebo podniková pravidla, tak v každém případě bude mít evropský občan možnost předat prostřednictvím Evropského kontaktního místa tuto záležitost americkému ombudsmanovi. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaši otázku. Děkuji, já jsem chtěl jenom zdůraznit tuto věc. Tato věc byla velice důležitá během vyjednávání a právě se to týkalo eh, rozhodnutí Evropského soudu který říkal, že můžeme přijmout rozhodnutí o přiměřenosti na základě sebecertifikace za předpokladu, že existuje dostatečný systém, který zajistí, že veškeré jednotlivé stížnosti budou řádně vyšetřovány a vyřešeny. Pokud to srovnáte ze situací z minulosti, tak tady vidíte jasný rozdíl, protože v minulosti mohlo dojít k situaci, že pokud si stěžoval evropský občan, tak jeho stížnost nebyla vyřešena. Zatímco v tomto případě prostřednictvím mechanismu, který vám právě podepsali, popsali američtí kolegové, vždy budete mít prostředek právní nápravy. Jste-li tedy evropský občan a máte-li za to, že vaše stížnost nebyla řádně vyřešena. A tento prostředek právní nápravy bude existovat vždy. I když konaly americké orgány, ale nikoli dostatečně z pohledu daného stěžovatele a v případě, kdy nekonali. Děkuji. Děkuji vám všem za tuto zajímavou diskusi. Dovolil bych si uzavřít první panel a pozvat řečníky z druhého panelu, aby přišli tady za pódium a předám předsednictví panu předsedovi výboru. colleagues. Uh, a kolegové, dovolte, abychom okamžitě zahájili, eh, protože máme velice nabitý program, tak prosím pěkně, abychom využili času. takže jste připraveni, můžeme přejít k druhého eh, k druhému tématu a to je nechat pohovořit zástupce úřadu na ochranu osobních údajů. Na pódiu máme paní Isabel Faltpěrocín, která předsedá pracovní skupině zabývající se článkem 29 a pan Giovanni Butarelli, který je eh, hlavním mm, ochráncem eh, soukromých údajů na evropské úrovni budeme mít 20, nejprve si vyslechneme tady tyto zástupce, potom budeme 20 minut na otázky a odpovědi a další sekce musí začít 17 hodin. Členové, kteří se budou přát pohovořit, prosím pěkně přihlašte se včas. Nejprve eh, si dovolím dát slovo paní Falk Pierocan a moc vás prosím o to, abyste dodržela 10 minut času pro váš vaši přednášku. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pracovní skupina k článku 29 má radost, že byla nalezena politická dohoda týkající se Privacy Shield. Proč nás to potěšilo? A protože v souvislosti s redakcí, čili se čtením rozsudku Evropského soudního dvora jsme se domnívali, že je nesmírně důležité, aby členské státy, evropské instituce a američani věnovali tuto diskuzi pro dosažení nové dohody. A proto máme eh, radost toho, že byla dosažena. Očekávání jsou opravdu obrovská. Pro společnosti, a to už zaznělo před chvilkou, je důležité, aby měli jasný rámec, který eh, bude jasný, robustní pro přeshraniční transfer údajů, ale také pro občanskou společnost je důležité, aby se tady zareagovalo na její obavy týkající se, záchra- týkající se ochrany základních lidských práv a také v souvislosti s hromadným sběrem dat. My eh, vlastně se pohybujeme mezi dvěma právními rámci, mezi právním rámcem směrnice a do budoucna nařízení. A v tomto kontextu eh, eh, naše skupina z článku 29 musí studovat tyto dokumenty, které jsou, které jsou velice komplexní a mají tedy název Privacy Shield, čili ochrana osobních údajů. Jak jsme analyzovali tyto dokumenty? Zmobilizovali jsme všechny naše podskupiny, zejména dvě. Eh, naše podskupina pro mezinárodní transfer, která se zaobírá obchodním aspektem a s, sub, eh, s podskupinu Botanely, která se bude zaobírat aspektem veřejných úřadů. Když se podíváme na tu obchodní část, Náš referenční dokument je směrnice z 1895. Co se týče rozsudku Evropského soudního dvora, jedná se o to, aby navrhovaný nový systém přinesl ekvivalentní reciproční ochranu na obou stranách Eh, a eh, když jsme měli rozhodnutí o Safe Harboru, mohli jsme hovořit s paní komisařkou Reding ve své době a dodali jsme jí eh, celou řadu doporučení pro zlepšení tohoto Safe Harboru. Musíme tedy ověřit, jakým mír, jakou měrou toto bylo zohledněno, ta naše doporučení. A zda tedy Private Shield představuje novum v této doméně. A teď ta skupina bytěl, jak už jsem řekla, se zaobírá modalitami přístupu ze strany veřejných amerických úřadů. Musíme eh, se ujistit, že tady nedojde eh, k obecnému hromadnému sběru a k ohrožení soukromí dotyčných osob. E, proto máme také e, per zákon v Evropské e, unii, tedy základní úmluvu o zásadních, základních lidských právech a o tom může rozhodovat Evropský soudní dvůr. My jsme identifikovali čtyři zásadní záruky, mm, na kterých spočívala naše analýza. Je třeba mít naprosto jasná a srozumitelná pravidla. Druhým kritériem je proporcionalita samozřejmě. Třetím kritériem je nezávislý mechanismus kontroly, eh, eh, který by měl kontrolovat tento přístup veřejných orgánů k údajům a je třeba, aby veškeré a všechny, všichni jednotlivci měli možnost odvolávat se k nezávislému orgánu. Tyto dvě skupiny eh, pracují. Nebudu vám dnes představovat výsledky této práce, ale možná, že bych mohla poukázat na celou řadu obav, které dnes máme eh, k obchodní části. Ehm, například si klademe otázku že nedostatku pravidel v Privacy Shieldu týkající se zadržování údajů. Ehm, také si klademe otázku, ku příkladu, ehm, všechny těmi možnými cestami pro vznášený opravných prostředků, která se jmenuje Avenue, tedy třída jsou skutečně reálné pro evropské jednotlivce, pro evropské občany, jak bude vypadat ochrana osobních prostředků a jaká bude role jejich v tom, jak tady bylo zaznělo, společném dohledu a společné revizi. Co se týče hromadného sběru údajů, to je samozřejmě zcela centrální bod a už tady to zaznělo, Musíme si klást otázku kompatibility evropského práva s touto možností, která existuje v rámci toho shieldu, i když to bylo představeno jako výjimka, tedy ten hromadný sběr dat. E, zatím tedy vlastně to nebylo posouzeno z hlediska evropských soudců. A toto by mělo být předloženo k pozornosti soudu. A ostatně také co se týče kanadského PNR, tady máme otázky, protože víme velice dobře, že tady je určitý počet institucí, které rovněž si kladou eh, tuto otázku a nesouhlasí eh, s tímto hromadným sběrem údajů. Ombudsmani eh, požadavky efektivně řešit případné stížnosti to je jistě pokrok, kterého se dosáhlo, ale pro zaručení efektivity eh, fungování ombudsmana musí mít opravdové kompetence a musí být opravdu nezávislý. Eh, eh, a naše pracovní skupina na to skutečně dbá. A poslední připomínky, které chci říct, musí tady existovat konformita s evropským budoucím nařízením. Shield. Jestli pak zohlední posílení práva, kterého bude dosaženo v nařízení, například právo přenositelnosti. Bude zatřeba, aby Shield byl revidován během dvou dnů v okamžiku, kdy orgány budou plně eh, implementovat evropské nařízení a měly by působit v rámci shieldu. Vidíte, analýza naší skupiny k článku 29 je velice choulostivá. Eh, velice bedlivě, přísně a pragmaticky jsme se zaobírali analýzami a jistě to bude mít dopad na budoucnost. My si uvědomujeme, že naše první analýza vytváří, to si musíme ovědomovat, eh, určité standardy, které bude třeba respektovat pro veškeré další případy do budoucna, ale také v souvislosti s již existujícími se již existující praxi. Jaké budou příští etapy? Eh, naše pracovní skupina se sejde na plenárním zasedání 12. a 13. dubna. A e, Samozřejmě, názor naší pracovní skupiny k článku 29 bude mít význam pro další nástroje přenosu údaj, eh, osobních údajů. A poté po, podle stanoviska naší pracovní skupiny k článku 29 bude rozhodovat Evropská komise a pak se tím budou zaobírat jednotlivé členské státy v rámci komitologie. E, tolik tedy, pane předsedo, dámy a pánové, co jsem vám zatím chtěla říct k tak, e, v tak omezené době, kterou jsme měli k dispozici. Děkuji vám mnohokrát. A nyní dostává slovo pan Butarelli. Prosím pěkně, opět omezte se na 10 minut. Dámy a pánové, vážení členové Evropského parlamentu, děkuji vám mnohokrát za to, že jsme byli pozváni, eh, abychom diskutovali o novém balíčku na ochranu životních údajů. Jak víte, Evropský ombudsman jsou ve spolupráci s jinými úřady na ochranu soukromých údajů eh, jsou v neustálém dialogu již dlouhou dobu a nezávislý, je zároveň nezávislým poradcem pro Evropskou komisi, co se týče transferu či přenosu osobních údajů mezi EU a Spojenými státy. My jsme, když jsme si vyslechli rozsudek v Evropském soudu a když jsme ještě předtím, než k němu došlo, hovořili na Evropském soudním dvoru, velice jsme oceňovali závazek nalézt nové řešení a uznáváme úsilí, které vyvinuli vyjednávateli v té první sérii kol vyjednávání. Je pozitivním signálem, že nejenom obchodní ministerstvo severoamerické administrativy, ale také ministerstvo spravedlnosti a dokonce eh, také eh, šéfové zpravodajských služeb byly zapojeny do této práce eh, spolupráce se severoamerickým partnerem eh, se bude týkat mnoha tisíců společností a firm a ovlivní jistě celou řadu smluv, ale je zapotřebí nalézt trvalého řešení a jasného rámce musí být také E, tento rámec věrohodný a musí existovat možnost odvolávat se e, k soudu. My jsme zatím v raném stádiu analýzy e, všech detailů této dohody, protože komise zveřejnila ty výsledky teprve v minulém měsíci a rozhodně tedy Združení ochránců osobních práv se snaží hovořit jedním hlasem a IDPS chtěli, bychom chtěli tedy přispět eh, k práci na tomto tématu, eh, vzhledem k tomu, že jsme také členové pracovní skupiny k článku 29. Mm, my poté podáme naše stanovisko v plné synergii s celou pracovní skupinou článku 29. Mm, tak, aby komise a výbor pracovní skupinu k článku 29 může dospět k eh, definitivním rozhodnutím, ale já se obávám, že dnes je příliš záhy, abych vám dal vnitřní náhled do naší analýzy, kterou jsme zahájili teprve před eh, několika dny. Jak už jsem řekl, je to nezávislá analýza, ale samozřejmě velice pozorně sledujeme a nasloucháme názorům exportů, ať už je to z občanské společnosti, z vědecké společnosti, akademické společnosti anebo obchodního, obchodní oblasti. A mm, zatím někteří z nich mají obavy, že Privacy Shield nepřináší náležitá zlepšení ve srovnání k safe harborem a v určitých oblastech jsou záruky dokonce slabší a že je tady zapotřebí velkého zlepšení jak v obchodní části balíčku, tak také v těch dohodách o výjimkách týkající se bezpeč, veřejné bezpečnosti. Dovolte, abych upozornil na pět oblastí, eh, které, kterými se musíme zaobývat. Za prvé, zaobírat jak řekl předseda pracovní skupiny, musíme se zaobírat otázkou timingu. To znamená, jestliže eh, rozhodnutí, ke kterému dojde, dojde eh, musí být v souladu se směrnicí z roku 1995 a analýza obsahuje nejrůznější body, které se zaobírají dotyčnou směrnicí ve světle úmluvy základních práv a ve světle rozsudku Evropského soudního dvora. Čili otázka timingu může mít dopad na legální stránku celé záležitosti. Eh, a přístup orientovaný na budoucnost by jistě měl svůj význam, eh, protože když se podíváme na nařízení, které má vstoupit v platnost za dva roky, nebude eh, determinovat eh, také přenos osobních údajů z Evropské unie do Ameriky z hlediska evropské legislativy, ale také z hlediska eh, evropských občanů. Druhý bod, který vám chci dnes dělit. Podle našeho pohledu by se hodnocení mělo dívat také na Eh, ten vzájemný vztah mezi možností evropských občanů a dosažené dohody na americké straně. Možná, že si vzpomenete, že Edibes názor tvrdí, eh, že eh, ustanovení této dohody se také vztahují na osobní údaje relevantních soukromých společností veřejným, americkým veřejným institucím. požadavky eh, směrnice 1995 eh, Evropská komise, než nalezne adekvátní systém, musí analyzovat jak vnitrostátní právo, tak také závazky, které tady byly vzneseny. Eh, za zohlednění rozhodnutí Evropského soudního dvora a za zohlednění výsledku analýzy pracovní skupiny k článku 29. Je jasné, že Legální postup musí být zajištěn na jakékoliv úrovni a potřebujeme takové hodnocení nejenom, nejenom proto, abychom věděli, jaká jaké zákony budou eh, použitelné v rámci Evropské v rámci jednotlivých vnitrostátních eh, legislativ. Je třeba podívat se tedy eh, na možnou změnu stávající legislativy eh, týkající se přenosu osobních údajů z Evropské unie a možnosti stížností. Je třeba zvážit nejenom zásady z Privacy Shieldu, ale také jejich legální hodnotu, do jaké míry budou závazné, jak bude vypadat jejich stabilita v souvislosti s politickými změnami, jak bude jasně zabezpečen a zaručen mechanismus možnosti právní nápravy. A zda to bude v souladu s třetími zeměmi a jejich ochranou osobních údajů v souvislosti se zadržováním osobních údajů. Cílem je to, co konstatoval soud. Budou-li přenášeny osobní údaje do e, zemí, jako je USA nebo do jiných třetích zemí, vzniká tady otázka, týkající se výjimek z týkající se výjimek související s působením jednotlivých spravodajských služeb zabezpečujících eh, bezpečnost jednotlivých států. A pravidla by měla být jasně formulována tak, aby nemohla být zneužita a je třeba proskoumat, zda tady není signifikantní riziko pro nelegální přístup. Existoval tady odkaz na kanadský případ PNR a slyšení k tomuto tématu se bude konat záhy v Dubnu a výsledek toto slyšení zveřejníme na našich webových stránkách. Je třeba abychom nástroje pravidelně vyhodnocovali a ustanovení tedy vyžadují velice pečlivý monitoring a hodnocení. Takže abychom řekli, v jakém stádiu je tedy Privacy Shield um, úspěchem či nikoliv, zatím pro společnosti a pro jednotlivce by neměli nechat prostor pro žádné chyby. Rozhodnutí naše se v souvislosti s právě si Shieldem bude nepřímo relevantní i pro jiný pře, přenos osobních údajů. Nezapomínejme prosím na to zkušenost, že toto rozhodnutí má maximální význam nejenom pro transatlantické vztahy, má mezinárodní dopad. Mnoho třetích států bude velice Eh, zblízka sledovat proces, jakým způsobem tady vznikne ten rámec na ochranu osobních údajů. My tady doufáme, že Evropská komise vezme v potaz posouzení našeho nezávislého úřadu a budeme i nadále k dispozici pro další rady a pomoc. Eh, děkuji mnohokrát. jak už jsem řekl, teď mají poslanci právo klást otázky eh, jednu minutu a dvou minutovou odpověď. Eh, jestliže nevyčerpáme čas, budou se moci ptát i ostatní. Prosím pěkně, pan Fos. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také mnohokrát oběma ochráncům osobních údajů za prezentaci. Doufám, že slyšíte přetlumočení. Mm, eh, protože mám jenom krátkou dobu k dispozici, hodně rychle to tady přednesu. Za prvé chci vědět, děláte vlastně stejná sledování a stejné úvahy si činíte také v souvislosti s jinými státy, jako je Čína, Indie, Rusko, Pakistán a tak? Eh, totiž vůbec eh, o tom nic neslyším. Eh, další otázka. Je to skutečně seriózní úvaha či představa, že by mělo být snad eh, možné, či muselo být možné, aby třetí státy převzaly stejné bezpečnostní standardy? A pak, když se zvolí takový přístup, mám tedy pocit, pak unzere hranice brzy budou uzavřeny pro údaje a nedokážu si představit, že to by bylo skutečně přáním. A když se jedná o národní bezpečnost a udělování výjimek, dělali jste někdy vůbec přeskoumání právního rámce pro vlastní evropské členské státy? Tady mám totiž pocit, že standard je horší, než co máme v Privacy Shieldu, a protože my nemůžeme ani posílat údaje z Francie do Německa či z Německa do Francie. A na PDS krátká otázka, domníváte-li se, že Facebook a Twitter a jejich skladování eh, osobních údajů v USA neodpovídá našim standardům, neměli byste jít příkladem a eh, zarazit takovýto postup? Tak to jste pořádně překročil svůj časový limit. Doufáme, že tato epidemie se příliš nerozšíří. Už nedostanete možnost doplňující otázky, jak sle. První odpovídá Izabel. Bez mikrofonu. Tato rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany vytvoří standard. Takže když ho budeme nastavovat, tak se musíme dát velký pozor protože se jedná sice o Spojené státy a Evropu, ale vytvoří to standard, který bude platit celosvětově a případně se bude uplatňovat i v jiných územích. A z toho důvodu jsem říkala, že budeme studovat tuto otázku velmi pozorně, ale také pragmaticky. To je vše. Dobrá, Giovanni, prosím. Já mohu souhlasit s tím, co právě říkala Izabel, a jenom chci říci, že orgány pro ochranu osobních údajů, včetně Evropského inspektora ochrany osobních údajů, poskytují, co se třetích zemí týče, pokud to bude potřeba, po poradenství. Například pokud se mají předávat osobní údaje, protože daná země požádala, aby byla zařazena na bílý seznam, tak všichni víme, že toto rozhodnutí bude používáno jako standard, protože jiné země třeba budou moci chtít své vlastní štíty ochrany soukromí. Takže tady se vracíme k otázce zásadní ekvivalentnosti. To neznamená stejná úroveň ochrany, ale znamená to prakticky efektivní ochrana osobních údajů za SAD kolegyně. Můžete prosím vzít ostatní a potom se vrátíme k Aně, až se vrátí, aby to bylo, jestli by to bylo možné dobrá. Tak v tom případě ECR, mám tam napsáno nikdo, tak takovou osobu tady asi nemáme. Sofie tady je, naštěstí, tak prosím máte slovo za Alde. Já se vrátím k otázce právního postavení těchto závazků. Je mi líto, že řečníci z komise zjevně odešli, hledatel, že bych potřebovala nové brýle, protože bych se ráda byla o tom více dozvěděla. Víte, tady nejde jenom o ochranu osobních údajů. Tady jde o masové dohlížení nad lidmi. A nemáme jenom rozsudek ve věci Šrems, ale také Štrasburský soud rozhodl o tomto masovém dohlížení. Máme eh, tady už judikáty. Co se týče nezákonného přístupu, to je jedna věc. Nám jde ale o zákonný přístup. A tím se vracím k otázce právního postavení těchto závazků, protože mně se těžko věří, že přes všechny závazky prostřednictvím štítu ochrany soukromí se změní rámec, ve kterém bezpečnostní složky fungují. Já si myslím, že tady neměníme ani právní rámec, ani praxi. Takže přístup bude zákony, jenom už se na to nemůžeme stěžovat. No to je super. Pořád se dostanou ke stejným údajům. A pak mám ještě další otázku. Paní Pirota říkala, že přeskum je důležitým prvkem této části, ale my máme s přeskumy špatné zkušenosti. Já jsem se postavila proti rozhodnutí Evropské komise u SWIFTu, Protože Evropská komise chtěla, aby tato zpráva byla utajená. No když se komise může rozhodnout nedat přístup k těmto informacím, no tak k čemu je celý přestup? Nejprve má slovo Izabel. Bez mikrofonu, bohužel. K vaší první připomínce. Nejde o to, jestli Spojené státy změní svůj zákon během nadcházejících 18 měsíců, protože na to by odpověď zněla asi ne. Oni pouze se zavázali k tomu, co mají teď v textu, co se týče spravodajských služeb. A my máme jenom vyřešit, jestli praktiky, které jsou podepsány v FPD 28 v různých eh, legislativních zákonech, odpovídají podle našeho hodnocení, co se týče jejich přiměřenosti našim standardům. I ve smyslu a, eh, toho, že se nebude masově špehovat. Jinými slovy tedy, tážeme si, jestli závazky vyplývající ze stávajícího amerického práva, tak jak jsou popsány v různých dokumentech Spojených států, můžeme považovat za dostatečné na to, aby zajistili, že se masově nebudou lidé sledovat, což konec konců Evropský soudní dvůr po nás chtěl. Teď, co se týče vaší druhé otázky, týkající se přeskumu. Jsou dva typy. Za prvé společný přeskum, který znamená, že byla uzavřena dohoda a následně každý rok dvě smluvní strany dají dohromady určité množství informací a budou hovořit o dalším uplatňování dohody. Hm. Máte pravdu, že v jiných kontextech tyto společné přeskumy moc nefungovaly, to je potřeba zlepšit. Na druhou stranu se ale dá udělat jiný přeskum, jinými slovy tedy znova si položit otázku týkající se nastavení a obsahu tohoto štítu ochrany soukromí za dva roky. Beru v úvahu, že za dva roky už budeme mít v této oblasti určité praktické zkušenosti a bude přijato navíc evropské nařízení. Giovanni, please. Děkuji, nyní má slovo Giovanni. Jenom velice krátkou poznámku pod čarou v první otázce. Tady nejde o právní pravidla ve třetí zemi, ale právní řád. A rozhodnutí o přiměřenosti vyplývá z toho, že právní pravidla poskytují anebo neposkytují přiměřenou ochranu. A podle rozsudku ve věci Šrems se musíme zabývat tím, jestli závazky zpracovávat osobní údaje jsou selektivní, potřebné a přiměřené. Musíme se zabývat tím, jestli ten systém je uspokojivý, ale zároveň dostatečně stabilní a efektivní a následně tedy vyhovuje nebo naplňuje pravidla dané země a my se můžeme následně rozhodnout, že tento závazek je spolehlivý. Jan Alberta Zelené, prosím. Děkuji. Jenom krátkou připomínku na úvod. Ke Spojeným státům, Rusku a Číně přistupujeme jinak. Tady se hovoří o rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, zatímco u jiných států ne a já bych se do toho vůbec nepustil, pokud zcela nezmění svůj systém ochrany základních práv. To si myslím, že je zcela jasné. A přesto se předávají údaje do Ruska, tak jako bychom je předávali do Spojených států, i kdybychom neměli žádné rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany. Takže je potřeba, abychom tady hovořili jasně. A mám vás na oba otázku. Co se týče řešení prostřednictvím ombudsmana. Evropský soudní dvůr, co se týče přístupu vlád k osobním údajům, hovořil, že musí existovat účinné prostředky právní nápravy. Máme tady ombudsmana, který je v podstatě náměstkem ministra vlády a zároveň je v podstatě uh, zprostředkovatelem informací, poslíčkem vlastně. A potom tam máme generálního inspektora, který uh, provádí inspekci už od nedávna podle stávajících pravidel. Takže jaká tady vlastně je právní změna, kterou by se odpovídalo na žalobu soudu a rozsudek u bezpečného přístavu. Slovo má nejprve Giovanni. To je přesně jeden z bodů, na který se v tuto chvíli ještě nedá odpovědět. Klíčové slovo není autonomie, ale nezávislost. A proto se musíme zabývat tím, do jaké míry je možné říci, že evropský orgán je nezávislý a potom zjištěnou nezávislost musíme srovnat s jinou úrovní nezávislosti, která ze zásady nemusí být stejná, ale měla by být v podstatě srovnatelná. Jinými slovy tedy musíme se zabývat tím, do jaké míry v praxi je následně systém kontrolován a do jaké míry vyhovuje třem kauzám proti Rakousku, Německu a, Rakou- a Maďarsku, týkající se nezávislosti orgánu pro ochranu osobních údajů. Izabel, já k tomu nemám moc co říci. Je to pořád otevřená otázka a G29 se k tomu bude vyjadřovat. Do jaké míry ta, tento nový institut představuje dostatečné statutární požadavky na nezávislost, aby mohl být skutečně považován za efektivní prostředek právní nápravy. Budeme se tím muset zabývat. Ale posunulo se to kupředu v tom, a američané to říkali před chvílí, a to, že tato instituce a její jaksi status bude platit i pro ochrany, které budou v eh, předávány prostřednictvím závazných podnikových pravidel či standardních smluvních ujednání. Prvé se chci omluvit za to, že jsem přišla pozdě, ale přicházím z jiného slyšení. Takový holt je život. Člověk lítá sem a tam, ale to nelze změnit. Co mi teď opravdu není jasné? No, Samozřejmě jsem si to nemohla vyslechnout ty od jiných. Kde je tady nějaký ten podstatný pokrok ve srovnání se Safe Hubem a tím úžasným Privacy Shield? Já to tady tak nevidím. Mm, tak, aby to pro nás mohlo být relevantní pro naše rozhodování a přijatelné. Mm, to je otázka, kterou si kladu. A já bych velice ráda věděla, když říkáte, že se tady nastaví standardy, že to znamená, že pro všechny následující smlouvy s kýmkoliv to bude představit standard. Mohli by se to nějak lépe vysvětlit, jak to pak bude vypadat v jednotlivostech, v jednotlivých případech. A ten ombudsman, no to by mě taky ještě zajímalo. Neutrální ombudsman, to tedy nevím, jak to má fungovat Eh, v souvislosti s podáváním opravních prostředků a tak dále. Možná, že byste k tomu taky mohli ještě něco říci. Děkuji. Giovanni, prosím. Děkuji za tuto dobrou otázku eh, a já bych eh, zopakoval to, co jsem říkal předtím, než jste přišla. Samozřejmě, my neustále porovnáváme Safe Harbor a Privacy Shield a analyzujeme klady a zápory dvou těchto právních nástrojů. Podle mého názoru klíčový je tady ten soudní rozsudek. A my nyní máme určité parametry odvozené z případu Schrems a Safe Harbor máme jaksi na pozadí. Musíme ale zohledňovat eh, zejména eh, přístup eh, orga, orgánů na vymáhání práva a to, do jaké míry jejich požadavky tento systém zohledňuje. E, nezajímá nás tolik přímo Safe Harbor. E, souhlasím s tím, že ten e, zásadní krok s Privacy Shield bude kritériem pro náš mezinárodní přístup a mezinárodní řešení. Proto potřebujeme koherentní přístup a chystá se předběžný rozsudek v obla- na téma kanadského PNR a to nám umožní e, koherentní přístup. E, pokud jde o ombudsmana, stále ještě analyzujeme všechny relevantní detaily e, tohoto nového prvku, který je předmětem velké pozornosti Evropské unie a zejména na pracovní skupině článku 29 se o tom několik hodin podrobně uvažovalo a brzy vám budeme moci poskytnout konkrétnější připomínky. Izabel, prosím. Ano, já můžu potvrdit to, co řekl Giovanni. Eh, my budeme analyzovat tento shield, z hlediska dvou velkých kritérií. Za prvé, jestli to je skutečně pokrok ve srovnání se Siv Hajeberem a také v souvislosti s kritikami a s návrhy na zlepšení, které zazněly v souvislosti se Safe Harborem a také Budeme zkoumat to, zda tento si Shield odpovídá specifickým požadavkům rozsudku Evropského soudního dvora, zejména zárukami, které by měly být poskytnuty ze strany amerických spravodajských služeb. Eh, to, podle toho budeme posuzovat příhodnost tohoto nového balíčku, ale teď, abychom věděli, že to bude, zda to bude znamenat eh, nasazení nových standardů, odpověď je ano protože my jsme přemýšleli na základě efektivního mm, na základě přístupu a adekvátnosti, proporcionalnosti v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudního dvora. Ale to, co, na co jsme naléhali na americkou stranu týkající se přenosu osobních údajů, tady máme dvě věci. Za prvé požadavek na standard eh, týkající se exportu osobních údajů na druhou stranu země koule. A teď se vracíme k SAD, prosím pěkně. Thank you. Sorry that I... Děkuji. Omlouvám se, že jsem musela odběhnout, nicméně jsem to pozorně sledovala. E, já se opravdu domnívám, že nastalo zlepšení. Některé aspekty jsou ale značně znepokojivé. A to jak projevy vás na tomto panelu i na předchozím panelu. Zejména je to absence nějakých ustanovení o uchovávání dat, potom značná mnohost názorů, a způsobů, které nemusí být jasné občanům. Potom samozřejmě možnost hromadného sběru dat a hromadného využívání dat v případě určitých výjimek. A chtěla bych upozornit na to, že skandál z NSA vznikl v podstatě proto, že tyto výjimky byly využívány jako pravidlo s argumentem národní bezpečnosti. A podle toho, co jsem zatím slyšela, tak to bude, tak to bude možné dál podle toho systému, o kterém se jedná. Pak je to samozřejmě otázka e, ombudsmana. Proč by nemohl být nezávislý? Ano, má jednu minutu na otázku, ano. Tak já musím říci, že mi leží na srdci potřeba právní jistoty a zejména právní status. Protože podle toho, jak to chápu, je to politická dohoda. Není to vůbec ani exekutivní dohoda, smlouva s Americk- se Spojenými státy. Takže um, může vůbec komise podle vás pokračovat s rozhodnutím o adekvátnosti? Jestliže Jestli, jestli, a pokud máte opačný názor, můžete to nějak napadnout? Musíme čekat na rozsudek soudu? Budeme tady dělat nějaké fiktivní politiky. Mm, naše pracovní skupina článku 29 dodá svůj postoj na základě tohoto postoje, jakož i jiných prvků eh, výbor článku 31, to znamená zástupci jednotlivých států, dodají také své stanovisko a na základě těchto dvou názorů komise dospěje k rozhodnutí. Mm, poté, co se týče eh, budoucího právního statutu toho rozhodnutí, no to já v tomto stádiu neznám to, co my děláme, je zpracováváme názor, který je v souladu s naším prostředím, s naším působením, z našeho pohledu v souvislosti s právním rámcem, který máme dnes. Giovanni, prosím. The two, the two opinions you... Ty eh, dvě stanoviska eh, uvidíte za několik týdnů a bude to v zájmu všech. Budeme jednat jakožto e, ti, kdo řeší problémy, budeme jednat v zájmu komise jako strážkyně smluv a v zájmu společnosti, které mohou přenášet data na základě Safe Harboru a samozřejmě v zájmu e, jednotlivců. E, komise není vázaná. Pouze je povinné vyžádat si dvě stanoviska, ale potom je na komisi, Eh, rozhodnout také na základě toho, co řeknou zástupci členských států v skupině článku 29. My můžeme pouze doporučit eh, přístup třetí strany na základě, eh, bez, na základě podrobné analýzy a je na nich, jestli ho přijmou nebo ne. Děkuji Giovanni a Izabel. A děkuji kolegové za otázky. Přejdeme rovnou k druhé části slyšení, což jsou pohledy eh, soukromých subjektů, organizací a expertů. Chtěl bych požádat panelisty, aby přišli sem na pódium. Uh, tak kolegové, prosím, posaďte se, přejdeme rovnou k dalšímu panelu, abychom co nejvíc využili čas. Absolutely, absolutely. Uh, colleagues, um, we're going to... Tak vážení kolegové, rychle začneme. Já jsem právě hovořil s jedním z našich zkušených poslanců, eh, který nám řekl, že můžeme eh, trošku eh, zkrátit a určitě vás potěží, potěší, že můj závěrečný proslov tedy škrtneme. To si myslím, že je dobrý návrh. Já vím, že musíte stíhat letadla a jiné dopravní prostředky. Omlouvám se, Axele, že jsem tě tak utnul, když všichni ostatní hovořili, jak dlouho chtěli. Začněme tedy. Je mi ctí eh, přivítat tu eh, řečníky, zástupce soukromých subjektů, organizací a eh, expertů. Jsou to klíčoví lidé v tomto oboru, kteří mají leco z významného na srdci my si je tedy vyslechneme a potom znovu nastanou odpovědi a otázky. Přejdeme tedy přímo k řečníkům a jako prvnímu, dám každému sedm minut a jako prvnímu dám slovo panu Johnu Higginsovi, generálnímu řediteli Digital Europe. Ten tedy promluví jako první a bude hovořit maximálně sedm minut. Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji, že jste pozvali Digital Europe eh, na toto odpolední slyšení, abychom vám představili naše názory na toto velice důležité téma, kterým je evropsko-americký mechanismus Privacy Shield. Eh, pokud někdo z vás nezná Digital Europe, my jsme průmyslová asociace digitálního sektoru, eh, která sídlí tady v Bruselu a naši členové jsou eh, největší světové technologické firmy a máme členskou asociaci v každé členské zemi Evropské unie i v některých eh, mimo evropských zemí mimo EU. Stojí za zmínku, že největší nadnárodní společnosti investují eh, ve značné míře do Evropy. Já jsem byl na počátku tohoto týdne v Bratislavě a zjistil jsem, že eh, jedna z našich velkých nadnárodních společností zaměstnává na Slovensku pět tisíc lidí, eh, čímž, se sta- čímž je tam jedním z největších zaměstnavatelů. Když jsme, když jsme prováděli analýzu našich eh, národních asociací, zjistili jsme, že zaměstnávají 7,5 milionu lidí. Já jsem samozřejmě nehovořil, eh, s žádno, eh, nehovořil jsem s každou z těch 23 tisíc firem, Nicméně za posledních sedm dní jsem byl v Řecku, Spojeném království, na Slovensku a v Nizozemsku a vím, jaké to je, pro malý a střední podnik podnikat momentálně v Evropě. Já vím, že Řecko je momentálně poměrně speciální případ, ale eh, jedne, jedne, z těch firm, kde jsem byl, znám už mnoho let a teď je její velikost poloviční oproti době před krizí. To vám říkám, abych objasnil, že malé firmy v technologickém sektoru v Evropě, zejména ve východní a jižní Evropě, zažívají opravdu těžké časy momentálně. Mnohé z těchto firm eh, vyjadřují obavy z transatlantických datových toků. A my proto nejen vítáme eh, prohlášení o návrhu rozhodnutí o adekvátnosti od komise, ale vítáme i dnešní slyšení a eh, závazek jehož je projevem. Závazek europoslanců přispět k úspěšnému výsledku. Je jasné, že potřebujeme pevný mechanismus, který by podporoval ekonomický růst a kvalitní pracovní místa v technologickém sektoru v Evropě. A, a je to důležité, a který by chránil základní práva evropských občanů. Chtěl bych zejména zdůraznit, že naši členové e, jsou hluboce zavázáni a i nadále budou hluboce zavázáni e, právním e, až zákonným požadavkům. Je možná, že je to samozřejmé, ale je důležité to znovu zopakovat. Jsou to zákonné požadavky na ochranu osobních údajů při transferu. E, tato ustanovení nebereme na, levno, na lehkou váhu, nicméně zneplatnění safe harboru vytváří e, prostředí právní nejistoty pro firmy všech velikostí zejména, to jste dnes už také slyšeli, vzhledem k tomu, že zhruba 60% e, firm, které byly účastníky Safe Harboru, byly malé a střední podniky. Rozhodnutí soudy eh, potom samozřejmě má dopad i na další mechanismy transferu a vytváří klima právní nejistoty, čímž eh, přispívá další zátěží na firmy, pro které už žádnou další zátěž v současné době opravdu nechceme. Je zapotřebí pamatovat na to, že eh, Evropská unie a USA jsou vzájemně svými nejdůležitějšími odbytišti, při nejmenším v našem sektoru. A nejen pokud jde o obchod, ale i pokud jde o přímé zahraniční investice. E, tyto rozsáhlé vztahy jsou možné jenom díky e, transferu osobních údajů. To je jen jeden typ z mnoha typů údajů, ať už jde o lidské zdroje nebo jiné osobní údaje. Chtěl bych si naprosto jasně, že to neznamená, že z ekonomických důvodů bychom měli e, dbát méně na ochranu osobních údajů. To v žádném případě neříkám. Obojí je stejně důležité. A my musíme najít mechanismus, který by umožnil oběma těmto aspektům e, správné zacházení právní nástroje, eh, která mají k které mají k dispozici eh, evropští ochránci osobních údajů, eh, jako jsou závazná korporátní pravidla a nyní i Privacy Shield, mají přispět k tomu, aby transfer obsahoval patřičné záruky ochrany osobních údajů. Jak jsem říkal, naši členové toto berou velice důležitě. Při tolika nejistotách bychom ale opravdu potřebovali obnovit důvěru a právní jistotu u občanů a podniků. My v Digital Europe se domníváme, že e, Evropsko-americký Privacy Shield odpovídá na mnoho obav, o kterých hovořil parlament. Podle našich analýz je nový systém náročnější, e, klade větší nároky na společnosti. Vy už jste slyšeli něco o tom, proč a také je jisté, že tyto povinnosti přinesou firmám náklady a administrativní zátěž. Firmy jsou ale ochotné do toho jít, protože budou-li splňovat předpisy, znamená to, že budou moci ukázat svým zákazníkům, že chrání jejich osobní data. A věřte mi, že trh a konkurence jsou velice silnými motivy. Privacy Shield má také eh, tvrdší systém vymáhání a e, posiluje a do značné míry institucionalizuje spolupráci, která už nyní existuje e, mezi americkou FTC a a v určitém ohledu vlastně přetváří současné informální vztahy a posunuje je na vyšší úroveň. Posiluje transparentnost a, jak už jsme dnes odpoledne slyšeli, několikrát nabízí evropským občanům několik různých způsobů e, řešení stížností. Já vlastně nevím o žádném jiném mechanismu, který by měl tolik možností e, právních náprav. Vzhledem k tomu, že si uvědomuji, že mi běží čas, pane předsedo, já nechci se stát terčem vašeho hněvu, už budu končit. Máme tedy plnou důvěru v to, že Evropská komise splnila svůj úkol, pokud jde o rozhodnutí o adekvátnosti. Doufáme, že e, ustojíme případné budoucí výzvy a víme, že náš průmysl sehrává značnou roli v tom, abychom uspěli. A e, je zapotřebí, aby Privacy Shield fungoval a aby odolal při zkoušce času. Naši členové jsou zavázáni sehrát svou úlohu při úspěchu Privacy Shield. Řečeno jednoduše, naši členové, velcí i malí, požadují právní jistotu a vaši podporu, vás členů výboru, k tomu, aby mohli podnikat a aby mohli vytvářet v Evropě kvalitní technologická pracovní místa. Děkuji, Johne, za eh, tento příspěvek a nyní dám slovo Marku eh, Rottenbergovi, profesorovi práva z Georgetown eh, University. Každý, kdo, se, kdo sleduje téma hromadného dohledu, ví, že jde o odborníka v této oblasti, který může přispět velice zajímavými informacemi. Takže děkuji, Marku, že jste sem přijel a máte slovo. Mr. Chairman, uh... Pane předsedo, Vážení poslanci a poslankyně, vážení hosté, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že dnes mohu vystoupit na tomto slyšení. Jsem předseda Centra a, soukromí elektronických informací a už 25 let učím, let učím na právnické univerzitě, univerz, e, právnické fakultě univerzity v Georgetownu. A v podstatě už v podstatě během první hodiny na mé vysoké škole jsme se učili o směrnici o ochraně osobních údajů a od té doby sledujeme vývoj práva Evropské unie, protože víme, že to má velký dopad na spotřebitele a ochranu osobních údajů po celém světě. S vaším dovolením jenom krátký historický exkurs, jak jsme se dostali do stávající chvíle. Potom si zmínit několik pár věcí, které zde zatím zazni- nezazněly a potom budu mít pár doporučení. Na samém začátku také chci říci, že v tuto chvíli organizace spotřebitelů v Evropské unii i ve Spojených státech odvádějí velký kus práce. Například Centrum pro digitální demokracii, EDRI, Access Now, Privacy International. Ti spolu s Bilkem této oblasti sehrávají klíčovou úlohu v tom, že říkají, že je potřeba mít dostatečně zabezpečené přenosy dat přes Atlantický oceán. Do této chvíle jsme se dostali, protože po přijetí směrnice v roce 1995 Evropská unie a Spojené státy stály před problémem a to, jak vytvořit právní základ pro přenos osobních informací z Evropské unie, kde jsme měli již komplexní právní rámec do Spojených států, kde jsme měli právní ochranu pouze odvětvovou, tedy určité služby, určité podniky. A další důležitá věc je, že jsme neměli žádnou nezávislou agenturu pro ochranu osobních údajů. Potom v roce 2000 vstoupil v platnost bezpečný přístav, který měl vytvořit základ pro ochranu osobních údajů přenášených do Spojených států. Uplynulo 15 let, během kterých jsme mohli hodnotit toto ujednání ještě před rozsudkem ve věci Šrems minulý podzem. A viděli jsme také nedávný výzkum v oblasti ochrany osobních údajů v tom smyslu, co se děje na obou stranách Atlantiku. Ve Spojených státech útoky z 11. září měly obrovský dopad na ochranu osobních údajů, negativní krátce poté jsme přijali zákon Patriot Act, který dramaticky rozšířil sledování nejenom mezinárodních komunikací, ale také vnitrostátních komunikací. Následně FTC, jakožto hlavní agentura pro ochranu spotřebitelů, se snažila chránit spotřebitele kteří měli stále větší obavy z nedostatku ochrany osobních údajů. Nicméně FTC nemělo dostatečný mandát na to, aby mohlo poskytnout takové zabezpečovací prostředky, které jsme potřebovali. A i v případě porušení systému bezpečný přístav mohlo FTC maximálně té společnosti, která pravidla porušila, říct, aby už to nedělala a žádné sankce, žádné nápravné prostředky pro ty, jejíž osobní údaje byly nezákonně využity anebo předány dále v rámci porušení systému bezpečný přístav. V roce 2008 došlo k dalšímu vývoji a to, že se velmi rozve, rozšířil program a sledování prostřednictvím zahraničních a respektive systému spravodajských služeb v zahraničí. Došlo k systému, došlo k rozšíření zavedení systému masového sledování osobních údajů. Jinými slovy, ve Spojených státech po té době už se nemuseli identifikovat jednu osobu, která má být sledována. V podstatě jenom stačilo popsat program anebo činnost a mít to sledování takto masově schváleno. A to všechno říkám z toho důvodu, že poté, co v roce 2013 vyšlo na světlo, do jaké míry americká vláda sleduje lidi, došlo k určitým opatřením, které měly vést ve Spojených státech reformám. Zákon USA Freedom Act v podstatě ukončil program hromadného sběru údajů, tedy podle programu 215, nikoli ovšem podle zákona 702. V tuto chvíli se ale jedná o novém ujednání, tím, že pořád ale platí zákon číslo 702. Teď jenom pár připomínek k programu štít ochrany soukromí. Pokusím se ho srovnat se systémem Bezpečný přístav z roku 2000. První věc, která mě <clears throat> přišla na mysl je, že štít ochrany soukromí, co se týče definic a rozsahu působnosti práva na soukromí, je krokem zpátky a volba a oznámení je, má vyšší sílu než další normy, které běžně jsou součástí ochrany soukromých údajů. V podstatě spotřebitel nemá nic z toho, že má dlouhý seznam všech způsobů potenciálního využití osobních údajů. Je to v podstatě něco jako smluvní podmínky. Uh, <clears throat> minimál, ehm, miniaturními písmeny eh, smluvní podmínky přiložené ke smlouvě, které vlastně říkají, jak mohou být používána tato údaje a potom následně použijí ty údaje přesně tak, jako říkali. To je v podstatě proti rámci ochrany osobních údajů, která omezuje eh, sběr a používání osobních údajů. A v tomto smyslu štít ochrany soukromí poskytuje nižší ochranu než bezpečný přístav. Druhý způsob, téhož je mechanismus prosazování tohoto systému. Pokud znáte systém bezpečný přístav, tak víte, že pro spotřebitele tento systém vytvořil velmi složitý systém prostředku právní nápravy. Nejprve jste se museli obrátit na firmu, potom na třetí stranu, potom na FTC. FTC řekla, že dostala jenom čtyři takové stížnosti za 15 let a mě to vůbec nepřekvapilo, protože si nedovedu představit, že by někdo měl čas na to, aby se pustil do takovéhoto procesu. A mimochodem ten proces, tento proces je ještě komplikovanější, protože do toho ještě vstupuje ministerstvo obchodu. A tady je potřeba pochopit, že to je všechno vzhůru nohama. Tady nej, tak to nevypadá prostředek právní nápravy. Prostředek právní nápravy znamená, že když někdo poruší vaše práva, tak se obrátíte na soud a chcete náhradu škody za toto poškození. A tak to by to vypadalo při ochraně soukromí podle amerického zákona. Například, kdyby vám někdo poslal nevyžádaný fax, tak eh, a vy jste žalovali, tak třeba dostanete 500 dolarů. A Eh, často ty pokuty za porušení jsou ještě tvrdší a následně tímto motivujeme ochranu osobních údajů a zajišťujeme, že firmy dodržují své povinnosti. Když tady postavíte do cesty jednotlivci několik překážek, tak potom pochopitelně snižujete pravděpodobnost dodržování zákona a toto tato struktura dělá. Ještě pár minut, jestli můžu, abych se soustředil na tento závažný problém. ADR, to se nelíbí žádné americké ani evropské organizace pro ochranu osobních údajů. K ničemu to nevede. Klíčem k prostředku právního nápravu není, jak málo budete platit za to, abyste se mohli obrátit na soud, ale ta náhrada, kterou dostanete za porušení vašich práv. To musí být východisko. Co se týče ombudsmana, to také nedává smysl protože neexistuje žádný právní základ, žádný právní mandát a žádná nezávislost u tohoto ombudsmana, takového, jako je popsán v tom systému štít ochrany soukromí a nebude mít v rámci vlády e, USA žádnou pravomoc. A poslední věc, je to velice složitý argument, je to velice těžká politická chvíle, ale já bych velmi apeloval předtím, než rozhodnete odpovídající úrovni ochrany, tak prosím počkejte až část 700, až ty programy podle uh, 702 přestanou a ta úroveň ochrany by tedy měla být podmíněna 702. Můžete třeba očekávat, že Spojené státy vytvoří agenturu, můžete chtít komplexní rámec, to bude nějakou dobu trvat. Ale když skončí 702, tak to bude, uh, tak by to bylo reálné. Děkuji. Nyní má slovo paní Bojana Belami z CIPL. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolegyně a kolegové, poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Vystupuji tady nejenom jako předsedkyně tohoto centra, ale jako někdo, kdo bojuje za ochranu osobních údajů už 20 let a snaží se vyřešit tento problém pro sebe i pro vás, pro všechny, protože konec konců jsem občanka a leží mě soukromí na srdci. Jenom pár bod, bodů během těchto sedmi minut. Já jsem zaprvé přesvědčena a naše centrum je přesvědčeno, že štít ochrany soukromí je důležitým mechanismem pro přenos údajů, který potřebujeme v naší in, eh, době. Protože jak v rámci zákonu, tak v praxi umožní zajištění dodržování zákona a právní nápravu pro lidi. To budu říkat často. Teď pár slov o štítu ochrany jako mechanismu transferu. Hovořila jsem o různých přenosových mechanismech a to je důležitý bod. Každý den probíhají různé přenosy, existují různé velké, malé a střední organizace a potřebujeme spektrum takovýchto transferů v dnešním světě. Evropské podniky potřebují štít ochrany soukromí. Toto nepomáhá Spojeným státům, jak říkal John, pomáhá to i nám v Evropě. Evropské podniky potřebují být efektivní, zasíťované a využívat datových toků. A používají štít ochrany soukromí pro interní přenosy třeba v rámci korporací do svých amerických ceřiných společností, ale také poskytovatelům služeb. Mají různé obchodní partnery eh, ve Spojených státech a subdodavatele. Bylo tady bolestné vákuum od té chvíle, co soud zrušil bezpečný přístav. Bolelo to a v podstatě všichni, kteří mají na starosti ochranu osobních údajů, se snažili co nejrychleji vytvořit alternativní mechanismy, ale v podstatě velmi často to nebylo k ničemu Měli jsme tisíce různých přenosů do zahraničí v rámci skupiny i mimo skupin, které se museli řešit. Já se nemyslím, že to by byl trvale udržitelný model. Například, jedna firma, globální firma, má 700 obchodníků certifikovaných podle bezpečného přístavu a trvalo jim 4 měsíce jenom zavést v osmi lidech standardní smluvní ustanovení. Mně jde o ochranu osobních údajů. Vidím, že máme distribuované toky. E, když se podíváme na vzorové smlouvy a prostě když 8 zaměstnanců 4 měsíce vytváří takovéto smlouvy, tak to nepovede k žádnému navýšení soukromí v praxi a o to by nám mělo jít. Ano, hovoříme o lidech, ale zároveň je to o tocích údajů. A já chci všem připomenout důležitý průzkum poradenské firmy McKenzie, která vyšla v březnu, kde se hovoří o obrovských datových tací, tocích, které mají dopady na hospodářský růst. Během posledních deseti let umožnili desetiprocentní nárůst HDP. A to si myslím, že je věc, kterou bychom si měli zachovat. McKenzie navíc říká, že země si nemůžou dovolit odseknout se od globálních datových toků. A proto potřebujeme řádný rámec, který umožní bezpečný tok údajů a při chránění soukromí lidí. A to si myslím, že bychom měli vytvořit štítem ochrany soukromí. Teď to řeknu po evropsky a musím říci, že mi to velmi leží na srdci. Já mám za to, že potřebujeme tento transatlantický režim i pro náš digitální jednotný trh. Chceme totiž Evropu, která se dívá do budoucnosti, která je ambiciozní, která posiluje hospodářský růst a potřebujeme přístup k datům a inovacím a talentům a lidem, kteří si vymění údaje po celém světě. A o to nám tady jde. Takže prosím, věnujme se tomu s lepší vírou než dosud. To je první věc. Za druhé, já z praxe vidím, co se děje. Když se dívám na stávající organizace, tak vidím, že většina z nich je ochotna se recertifikovat v rámci štítu ochrany soukromí, pokud e, tedy tento systém dostane rozhodnutí odpovídající úrovni ochrany. A to není žádná maličkost. Pro organizace, které v tuto chvíli jsou certifikované pro bezpečný přístav, je to obrovský krok a některé se opravdu zamýšlejí nad tím, jestli to chtějí udělat a když tak jak protože je to silnější odpovědnost, silnější dodržování pravidel a v podstatě přijímají další dohled a další prostředky právní nápravy. Hovořili jsme o arbitráži. Každá firma udělá, co bude moc, aby se vyhla arbitráži. Každá firma bude řešit stížnost. soudně se dohodne spíše, než by přistoupila na arbitráž. Hodně se hovořilo o zlepšení štítu ochrany soukromí oproti bezpečném přístavu. Nemáme mnoho času, tak nebudu opakovat všechno, co zaznělo. Jenom se chci soustředit na pár věcí. Za prvé, odpovědnost organizací. Já mám za to, že zlepšený štít ochrany soukromí umožňuje lepší bezpe- eh, odpovědnost organizací, protože nutí v tom, aby zavedly komplexní programy ochrany osobních údajů a dodržovaly pravidla. Platí to pro certifikované, ale i pro všechny ostatní, protože se jedná eh, v tomto systému i o další předávání. Nakonec není tak kritické, co je v zákoně, kritické, co jak se to provádí v praxi. Naše centrum nás eh, podporuje tedy tuto oblast už roky a my jsme velice rádi, že štít ochrany soukromí vzniká. Hodně se tady hovořilo o dohledu, prosazování a prosecích právní nápravy. Chci jenom říci, že FTC je tvrdá organizace, Každý pracovník zodpovědný za ochranu osobních údajů a generální ředitel a člen správní rady vám řekne, že to je ta hlavní organizace v této oblasti a která, když si k ní někdo bude stěžovat anebo ji bude předána informace od jinut o stížnosti, takže by váhali předtím, než budou konat. Soud po nás chtěl dvě věci chtěl, abychom se v případě akce, eh, v případě žaloby Šremse, chtěl, abychom se zabývali tím, co zajistí efektivní ochranu osobních údajů. V praxi myslíme si, že Privacy Shield to udělá. Soud také chce, abychom zajistili, že i ve změnící se situaci bude ochrana zachována a proto tady máme doložku o přeskumu. Potom ještě jedna věc, která byla mírně zmíněna pouze panem Butaralem, a to, že se nemůžeme dívat na štít ochrany soukromí ve vzduchoprázdnu, protože vychází z GDPR a nařízení, které vstoupí v platnost za dva roky. Znamená to, že evropské firmy toto budou dodržovat a když se díváte na sběr, používání a další přenos informací, tak zajistíme kontinuální ochranu a to je důležité. A nezapomeňme také na to, že nové nařízení bude platit pro americké firmy figurující v zahraničí, které tady nemají sídlo, ale sledují Evropané. Lidé nepotřebují štít ochrany soukromí, protože bude platit evropské právo. Štít ochrany soukromí nám dá ještě další pravidla. Takže, pane předsedo, ještě jednu poslední věc Prosím, přistupujme k tomuto systému v dobré víře. Skočme do toho, protože máme bezpečnostní síť. V globálních firmách říkají pracovníci zodpovědní za ochranu osobních údajů, že máme před sebou velký úkol, GDPR musí se na to připravit, mají směrnice o produktech a službách, mají nové technologie, které stojí za dveřmi. To jsou prostě věci, které budou před nimi stát každý den. Děkuji. Děkuji, já jsem chtěla, abyste dodržela čas, protože někteří členové začínají opouštět sál a já bych ráda, aby, rád, aby měli příležitost položit vám ještě otázky. Ehm, další řečník nemusí být představován. Pan Šrems je někdo, na jehož představení se velice těšíme, co řekne k právě si Shieldo, takže prosím. A já jsem si sebou přinesl slajdy, doufám, že to tady bude fungovat. Samozřejmě souhlasím s tím, že potřebujeme řešení. Otázka je, jestli Privacy Shield potřebuje, je správným řešením a na to musíme odpovědět, ale Já si spíš myslím, že je to krok zpět a nejsem si, že to dosáhlo toho, oč žádal Evropský soudní dvůr, eh, protože Evropská komise a američané se nám snaží eh, prodat něco jiného. Pojďme se dívat, jaké jsou požadavky a co je v tomto rozhodnutí. Eh, doufám, že z toho můžete mít nějaký užitek. Je to, domnívám se, legální otázka, na kterou musíme odpovědět. Ta věc nefunguje, ale snad přece jenom. Máme tady dva koše. Máme tady země, které mají zásadní ochranu údajů a zbytek světa. Když se podíváte na vrcholné obchodní partnery, ty jsou všichni ve druhém koši. Velkou otázkou je, kdo je v tom prvním koši. Kanada, Argentina, Uruguay, Nový Zéland, Izrael a Švýcarsko. to znamená, nemáme, eh, nejsme-li v prvním koši, tak nemáme obchod se zbytkem světa. No ale podívejme se, zda USA se pohybují směrem do prvního, k prvu prvnímu koši. Je třeba překonat dvě překážky. Za prvé, musí tady být ze zásady zcela ekvivalentní ochrana. A tady pokračujeme. Takže když máme, už zase mám spojení, Eh, musí tady být zásadní ekvivalent, čili Privacy Shield musí být to, co hledají ochránci osobních údajů v Evropě. A druhá otázka, druhá záležitost se týká toho, že tady máme systém, který musí být v souladu se základní úmluvou zá, e, eh, lidských práv, základních práv. A teď máme volbu ale máme tady pouze eh, dva typy eh, procesních operací, které pokrývá Privacy Shield. Pouze se týká eh, transmise a změny za účelem, za nějakým účelem, když se podíváte na to, co dělá společnosti při sběru dat, využití, může dělat všechno bez jakéhokoliv omezeno. Můžou mít, nemohou mít třeba přístup, ale mohou pak ta data využívat jakýmkoliv způsobem chtějí. A dokonce tyto dvě věci můžete zabít, když se <coughs> podíváte na podporu eh, protože podívejme se na americkou eh, politiku, jak tady existuje. Dejte osobní údaje. Omlouvám se tlumočníkům, snažil, budu se snažit hovořit trochu pomaleji. Máte-li tyto dva prvky, v zásadě máte naprosto neomezené procesování dat, údajů. Podívejte se na mechanismus možné právní nápravy. Komise zdůraznila, že tady je celá řada organismů, párčená řada možností, jak podat žádost o nápravné opatření. Ale eh, musíte... Who I can then go to as an arbitration mechanism they can basically advise Facebook. V takovém případě můžou radit Facebooku, aby něco dělal, ale není to právně vymahatelné. V tom případě se obrátím na komisaře pro ochranu osobních údajů, ten se obrátí na ministerstvo obchodu a pokud DPA nedělá svůj úkol, jako v Irsku, tak jdu ze, na soud a ten, eh, od, ten rozhodne. Tou dobou už ty procedury se táhnou dva až tři roky. Potom je možné se obrátit na STC které by mohlo něco udělat, ale možná taky ne. A až udělám tohle všechno, pak teprve můžu jít k panelu Privacy Shield a ani jejich rozhodnutí není přímo vymahatelné. Nejprve musím k americkému soudu, abych vlastně tu arbitráž proměnil v právně závazný akt. Takže těžko se dočkat nějaké nápravy prostřednictvím tohoto systému. E, a pokud bychom šli alternativní cestou e, pouze přes DPA, tak eh, tady bych chtěl zdůraznit, eh, že u soukromého sektoru jde o otázku eh, férové konkurence. Mnoho firm to opakovaně říká, a evropský průmysl hovoří o neférové konkurenci. My spadáme pod regulaci o ochraně osobních údajů a přitom máme konkurovat. Takže je potřeba to vnímat z obchodního hlediska. Někdo bude mít užitek z Privacy Shield a někdo ne. Dále eh, dohled. Podíváme-li se na hodnocení, eh, pak Evropská unie říká, že nedochází k hromadnému dohledu eh, bez rozdílu. Což je zajímavé, protože když se podíváme na přílohy, tak tam je těch šest konkrétních účelů, jak už někteří poslanci zdůraznili. Můžeme jít ale ještě dál. Komise vlastně Eh, píše dopisy a nikoli zákony. Dopisy eh, americké vlády fungují jako filtr a ne, nejsou to přímo zákony. Pak máme tu prezidentskou směrnici 28, tam je poznámka pod čarou číslo 5. A když se na ní podíváme, zjistíme, že tato omezení eh, platí pouze v případě, kdy ta data jsou uchovávána nebo používána hromadně. A pokud jsou nejprve se sbírána hromadně a potom využívána zacíleně, tak by se tomu vůbec ani neříkalo hromadný sběr a tím pádem to omezení omezení by eh, neplatilo. To je zajímavé, protože já pochybuju, že komise tohle četla. Máme tedy americký zákon, který je omezen prezidentskou politickou eh, direktivou, potom jsou tu interní pokyny, které neznáme, protože jsou utajené. To všechno je přefiltrováno dopisem a ten dopis je teď přílohou rozhodnutí komise. Eh, tím vlastně je, to je velice zajímavý způsob, jak to dělat. Když to srovnáme s rozsudkem v mém případu, eh, tak v podstatě tam se říká, že eh, obecný přístup eh, eh, kompromituje soukromý život. Já nevím, jak komise může tvrdit, že ten nový systém by, by tímto testem prošel. Pak je tu ještě další otázka opravných, opravných prostředků, opravných mechanismů v případě dohledu. Tady zase musíte nejprve jít na svůj Národní úřad pro ochranu osobních údajů. Ten potom může hovořit s ombudsmanem, který je samozřejmě vlá- ve vládě, není to tak úplně nezávislý člověk, ten se obrátí na agentury americké vlády, získá jejich zpětnou vazbou a tato zpětná vazba se omezuje na dvě věci, že to bylo prošetřeno, to tedy potvrdí, že to bylo prošetřeno a dále, zda, e, zda americká vláda splnila zákon anebo napravila situaci. Takže ani v tomto případě vám neřeknou, že jste byl terčem hromadného dohledu, e, protože v podstatě jenom řeknou, e, vyšetřili jsme to a plníme zákon. Co pak tohle je nějaký opravný prostředek, tohle se dá zveřejnit v novinách nebo něco takového? Nedá. Potom Dvě snadné smrti systému Privacy Shield. Nejprve článek 3 umožňuje úřadům pro ochranu osobních údajů pozastavit dohodu. Můžete tedy jít na svůj úřad ve Šlesvicku, Holštinsku nebo jinde a řeknete, já chci pozastavit e, datový tok. Máte poměrně dobrou šanci, že toho dosáhnete. To podkopává právní jistotu pro firmy. Dále, Privacy Shield pouze pokrývá Evropskou unii, kdežto rozhodnutí pokrývá i Evropský e, hospodářský prostor. Takže obě tyto překážky nejsou tak stále naplněny. A pokud se podíváme na reakce, tak ty byly v podstatě všude negativní. Tady um, máte například eh, Snowdena. A já bych tedy eh, udělil tuto radu. My potřebujeme systém, který poskytuje reálnou ochranu ne něco, co v praxi nefunguje. Potřebujeme právní stabilitu také pro podniky, protože e, podniky se většinou drží smluvních doložek, protože právě si Shield tým nedává právní stabilitu. Musí to být férové vůči evropským firmám. E, a já doufám, že e, Evropský parlament půjde v tradici PNR Safe Harbor, že bude i, půjde i tentokrát stejným směrem. Děkuji vám. Uh, Děkuji. Nyní dostane slovo Simon Schaefer, což je generální ředitel a zakladatel společnosti Factory for Startups. Děkuji vám. Musím říci, že je velice těžké necítit se jako konformista po tom, co říkal Max Schrems, ale já se pokusím a to ještě pojednat z jiné perspektivy a to malých podniků a začínajících podniků. My jsme vytvořili takový kampus v Berlíně, který má pomoci malým podnikům a v prvních fázích jejich vývoje. A kromě toho také jsem sám investoval anebo zajistil investice do více než 50 společností po celé Evropě. Takže je to vlastně zpráva přímo z bojiště a budu hovořit o třech věcech. Za prvé tedy začínající podniky, které ani ještě nejsou malým a středním podnikům, nedostatek regulace tam a výsledky ztráty důvěry, ve, sládku, ve ztrátě důvěry a také a Evropské orgány pro ochranu osobních údajů. Já jsem samozřejmě velice rád, že se posouvá tato diskuse o ochraně soukromí, tak přesto si myslím, že existují určité rezervy Nevíme přesně, kudy se bude ubírat inovace, ale předpokládám, že ochranu soukromí budeme potřebovat ještě více. Futurologové byli překvapeni mobilními telefony, když se objevili, předpokládám, že překvapení bude ještě více. Když se podíváme na tradiční fáze vzniku podniku a, a různý kapitál, který se do něho vkládá, tak v podstatě v těch prvních fázích existuje zásadní rozdíl před a po rizikovým kapitálem. 9 z 10 firm selže v této oblasti. A chci uvést příklad jedné společnosti, kde by tvrdá regulace zabránila úspěchu. Je to firma Wunderkinder, která byla prodaná americké firmě. Založili agenturu a rozhodli se, že sami vybudují velmi složitý software. První investice Eh, byli v podstatě od kamarádů, přátel a bláznů a chtěli po nich, aby vytvořili demo produkt, aby prostě zjistili, jestli se do toho má cenu pustit. A oni vytvořili takový seznam toho, co je potřeba udělat a najednou zjistili, že to je úspěšné a že 60% zákazníků je ze Spojených států ty prostě aplikace na seznam úkolů, které je potřeba udělat. Kdyby tato regulace platila, tak by měli smůlu. Najednou dostali rizikový kapitál, rozvinuli ten podnik a pak ho prodali. 9 z 10 podniků v této původní fázi selže, nedostane se k rizikovému kapitálu a následně je jasné, že prostě musíme vytvořit stovky, tisíce podniků, tak abychom měli pár životaschopných velkých firm. Proto je potřeba chránit firmy na jejich počátku, je potřeba znát rozdíl mezi startupem a malým a středním podnikem a startupy třeba i vyloučit z tvrdé regulace, která by jim zabránila v inovaci. Teď, co se týče masového sledování a nedůvěry a v technologii. Když se podíváte na první rozvoj technologie na konci 90. let a začátku nového tisíciletí, tak uvidíte, že některé nápady, které teď jsou úspěšné, už předtím existovaly, ale nepoužívala je veřejnost. A potom jsme měli druhý boom, který je v souladu také s distribucí mobilních telefonů a chytrých telefonů. Ten už používali daleko více spotřebitelé, protože se jejich prostřednictvím dalo dostat na internet. A jeden z největších problémů teď máme v podobě důvěry v technologii a v důvěru a, regulace masového sledování. Když třeba jste požádali o vstup do Spojených států, tak jste se možná setkali s případy lidí, kteří udělali tež a zjistili, že jim v tomto procesu byla ukradena čísla kreditek a následně ty kreditní karty byly zneužity. Jakýkoliv regulační rámec, který vytvoříme, bude mít dopad na užívání údajů a také to ale bude mít dopad na úspěšnou inovaci v Evropě a na začínající firmy. Teď k regulačním orgánům v jednotlivých zemích. Já se domnívám, že v dnešní diskusi a v diskusi o ochraně soukromí jednotlivců existuje ještě další relevantní prvek. A to příslašn, možná další právní úprava, každá možná právní úprava, nemusí nutně být překážkou v inovaci, ale povede tak jako tak k menší úspěšnosti inovace. A následně regulátoři by měli mít určitý ekonomický komponent při sledování a přeskoumávání návrhů legislativních. Regulační rámec závěrem musí zajistit, že to nebude mít negativní dopad na firmy v prvních fázích jejich rozvoje, tak abychom mohli být efektivnější při zakládání malých podniků, tak aby neselhávalo 9 z 10, ale třeba jenom 2 z 10. Dále je potřeba posílit důvěru občanů v technologii, a proto tato diskuse musí probíhat ve veřejném prostoru, ve, sděle, ve sdělovacích procesích a neměla by ta jednání probíhat jenom za zavřenýma dveřma. Tento regulační rámec také musí umožnit místním regulátorům chránit startupy aby, a přitom vlastně chránit soukromí jednotlivců. <clears throat> Startupy nemají čas na to, aby jednali s politiky a s regulátory. My jsme proto vytvořili konferenci spolu s Evropskou komisí, která se jmenuje Startup Europe summit, na kterou vás zvu. Zvu vás k diskusi a doufám, že všichni budeme lépe chápat, co je potřeba udělat pro to, abychom podpořili podniky v jejich první fázi. Děkuji mnohokrát. Naším závěrečným řečníkem je pan Martin. Vítáme vás, prosím. Máte také prezentaci, mám tady pouze několik slajdů, doufám, že tentokrát to bude fungovat. Za prvé chci velice poděkovat za příležitost eh, mý být tady mezi vámi a představovat hlas spotřebitelů. My zastupujeme asociaci spotřebitelských združení z celé Evropy. A také jsem tady ve jménu TSCD, čili Transatlantického eh, dialogu spotřebitelů. Eh, BOK je jeho členem. A združujeme 75 organizací združujících úřady na ochranu spotřebitelů na obou stranách eh, oceánu. A v současné době připravujeme také usnesení týkající se návrhů, eh, které by mělo být uveřejněno v nejbližších týdnech. Za prvé, co bych rád řekl, no, tři věci. Za prvé, neexistuje kulturní rozdíl mezi tím, co chce evropský a americký spotřebitel, co se týče ochrany soukromí. Oba jsou znepokojeni a chtějí být chráněni. Za druhé, americká ochrana legálních údajů nebo režim legální ochrany osobních údajů eh, neposkytuje zásadě ekvivalentní úroveň ochrany a Privacy Shield vůbec nezaručuje adekvátní eh, úchranu. A proto, a to je moje hlavní poselství na vaši adresu, že spěchat k takové úpravě eh, by se dostalo do konfliktu se zájmem evropských spotřebitelů a jistě to nebude ani v zájmu amerických spotřebitelů eh, v tom prvním bodě, co se týče vnímání ochrany soukromí, Eh, tady máte eh, určitá mm, eh, čísla, která byla vyšetřena díky průzkum veřejného mítění v USA a v Evropě v rámci eurobarometru a uvidíte, že 67% respondentů se obávalo, že už nebudou mít kontrolu nad informacemi, které poskytují online. A 89% se domnívá, že budou eh, mít stejnou úroveň ochrany nezávisle na země, kde bude tato společnost eh, poskytovat údaje tam, kde má své sídlo a 63% vůbec nedůvěřují biznesu online. Čili Není-li ochrana soukromí, není soukromí jako takové, nedojde, není obchod, není biznis. Američtí spotřebitelé jdou ve stejném směru 91%, souhlasí s tím, že ztratili kontrolu nad tím, jak jsou sbírány informace a osobní údaje. 74 se domnívají, že kontrola je nesmírně důležitá a pouze 9% z nich si myslí, že taková kontrola tady existuje a 64% se domnívají, že vlády by měly dělat více, aby regulovali ti, kteří dělají reklamu na internetu. Já nechci vysvětlovat něco bližší o tomto obrázku. Všichni víme, že regulatorní režimy ochrany soukromí jsou různé, protože jsou na různých stranách oceánu, ale zároveň se týkají také úplně jiných práv ochrany soukromí a mají také jiný mechanismus na žaloby a na možnost podávat eh, prostředky, opravné prostředky eh, eh, protože to neposkytuje, nepřináší to v rovnováhu. Existuje a neposkytuje to adekvátní ochranu spotřebitelům a také to nezajistuje práv, nezabezpečuje právní jistotu pro občany ani pro společnosti či firmy podívejme se na to, že může dojít k obcházení toho omezení účelu použití, může dojít k disproporcionalitě, co se týče udělování výjimek a pravidel opt-out. Eh, jsou tady velice slabé mechanismy na vznášení opravných prostředků a e, je tady stále ještě dobrovolný autocertifikační systém, e, který jaksi e, zhoršuje možnost efektivity dohlížení. Na závěr se domníváme, že Evropská komise by rozhodně neměla spěchat do nerovných dohod ohrožující zájmy evropských občanů a USA by měly mít eh, srozumitelný legální rámec pro ochranu soukromí. Jedině to by mohlo mm, přispět k zásadně ekvivalentní úrovni ochrany soukromí. To se netýká jenom přenosu dat eh, z Evropy do Ameriky. Jedná se to zlepšení situace v jednotlivých podnicích a v obchodním sektoru. Pakliže eh, k tomu nedojde. My se obáváme, že to nakonec skončí v Lucemburku před Evropským soudním dvorem. A my skutečně naléhavě žádáme Evropský parlament, aby se eh, zapojil do této záležitosti a aby posílil ta práva, která u nás platí už teď, protože zásadní práva nemohou být odsunuta stranou. A Evropský soudní dvůr řekl, že je povinností posílit a prosazovat tato práva. Spotřebitelé nechtějí zastavit přenos dat na druhou stranu Atlantiku, ale chtějí být zabezpečeni, že nebudou politickými či obchodními zájmy poškozovány. Vyslechl jsem si celou řadu subjektů z průmyslu, kteří si stěžují na to, že přicházejí ke komisi a říkají, že prostě to je pro ně strašně úlež, důležité, aby se tady pokročilo, ale já si myslím, že je také dobré jít do Washingtonu a žádat o lepší ochranu soukromí ve Spojených státech amerických. Nemohu si pomoci, já jsem takový fanoušek a slyšel jsem tady to, co řekl pan Spok. Já si myslím, že v tomto případě je to eh, velice, velice Hmm, příznačné. No, Thank you. You made some of our staff very happy there is this sort of thing. Děkuji vám mnohokrát. To bylo krásné, co jste nám přednesl. Vneslo to eh, takové to světlo do našeho jednání. Děkuji všem, že jste se drželi času, který jste měli k dispozici, takže opět říkám, členové eh, poslanci mají možnost během jedné minuty položit otázku a řečníci mají dvě minuty na to, aby mohli zareagovat, pak musíme skončit naše zasedání, takže prosím pěkně. Vielen Dank, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pan Foss. Děkuji vám za to dobré představení veškerých zájmů. Eh, digitální Evropa, eh, na adresu digitální Evropy a startupů se chci zeptat, můžete jmenovat konkrétní případy tam, kdyby, jak by to vypadalo, kdyby nedošlo k uskutečňování private sheet a jak by eh, došlo k mm, otázce za bezpečnosti nebo situace bezpečnosti jistoty, právní jistoty vašich podniků. Jaké alternativní možnosti tady máme? Nenaleznou se Tedy nenaleznou-li se žádné možnosti, zda bude možno přejít k mechanismu USD, e, čili alternativnímu řešení sporu. Já tedy se nedomývám, že by Privacy Shield byl komplexnější než Say Hyper. Asi je to o něco bohatší co do obsahu, ale když se dívám na právní prostředky, tak mi to komplexnější rozně ne, nepřijde. Jak by vypadaly vaše alternativy v případě, že by se nedospělo k tomuto právě si shieldu, protože pan Higgins a paní Bela mi řekli, proč právě si shield je důležitý a proč to potřebujeme a že ty jiné možnosti by byly příliš dlouhodobými záležitostmi. A teď na otázka na pana Šrimse. Vy kritizujete americký systém opravných prostředků a žádáte jiný přístup, ale srovnával jste to někdy vlastně také s opravnými prostředky, které máme my tady v Evropě? Já tedy nevím. Zejména v oblasti vnitrosta národní bezpečnosti. Já nevím, zda moje spravodajská služba, eh, jak bych měl nějaké opravné prostředky, zdali oni mají lepší, no to pochybuju. A co se týče toho, já, já jsem doufal, že nám taky řeknete, co byla vaše motivace, pane Šrenci, jít k Evropskému soudnímu dvoru, protože i nadále používáte svůj Facebook a přitom pohlížíte, nebo pohlížel jste kriticky na to, jak se nakládalo s vašimi údaji, ale zdá se mi to určitý rozpor, určitá kontradikce. Děkuji a nyní za SAD Joe Wadenhose. Děkuji, pane předsedo. Moje první otázka na pana Higince a na paní Pirami. Absolutně správné, že digitální ekonomika je centrální, je to prioritou a to nemusíme vůbec eh, tady opakovat. Jasné je, že je tady zapotřebí mít právní jistotu a nemůže dojít k tomu, že už by se nešlo spolehnout vlastně na nic. A že to potřebuje transatlantický rámec, no tak to je taky naprosto jasné. Otázka je jenom, zda tento rámec je zrovna ten správný, zda bude opravdu fungovat. A na, po dnešním slyšení tady mám tedy o tom velké pochyby, protože celá řada otázek vlastně vůbec nebyla odstraněna a my jsme si od pracovní skupiny k článku 29 dověděli, ano, má tady být nezávislé stanovisko, mají podržet všechna možná kritéria, ale nic z toho nebylo vlastně splněno. Takže já si kladu otázku, zda má vůbec nějaký smysl, abychom teď něco se snažili protlačit eh, rychlým tempem a pak to skončí zase před soudem. Jedná se občanská práva, a jedná se také o ekonomiky, jedná se o podniky. A digitální jednotný trh je to nejdůležitější a největší. Je to největší projekt, který kdy tato, ten náš výbor sleduje velice pozitivně a domnívám se, že si musíme také položit otázku, zda na základě slabších standardů na druhé straně Atlantiku nedojde ke zkreslování hospodářské soutěže, k deformaci, aby se evropští podnikatelé nedostali do nevýhody. Zda by to nebylo diskriminování evropských podniků, zejména malých středně velkých podniků, kteří by tím potom trpěli. Otázka na pana Rottenberka. Hovořili jsme o ombudsmanovi jako instituci, která nemá vůbec žádnou reálnou bázi Ehm, co ta směrnice, která tady byla často zmiňována dnes, eh, která mm, snad má být změněna na stříbrném tácu bez jakéhokoliv konzultačního procesu. No a teď otázkou je, co to vlastně znamená, jakou závaznost tady má ta směrnice a jak je možno eventuálně eh, proti ní vznést eh, protest. Teď Sofie. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem panelistům. Já bych chtěla říct paní Belami, že mě poněkud překvapila vaše prezentace, protože vy jste v tom shrnutí na konci řekla, že máte víru v systém. Takže důvěra je dobrá, ale kontrola je lepší, jak se říká. Já si myslím, že je určitá ironie v tom, že američtí občané jsou mnohem kritičtější vůči své vládě než evropští občané. Proč se po nás chce, abychom měli víru v systém, eh, který tak viditelně selhává? Tady nejde o všechny ty záruky prostřednictvím směrnice nebo GDPR, o kterých jste mluvila. Tady jde o záruky proti hromadnému dohledu. Takže všechny ty záruky, které jste zmínila, vy jsou naprosto k ničemu. K problematice startupů. Já chápu vaši frustraci a sdílím vaše cíle, ale nemyslím si, že odpověď může znít – že bychom měli ta, tak trošku zohlednit základní práva. Soukromí a ochrana osobních údajů jsou ze zákona daná práva, stejná jako svoboda projevu, právo na život, e, svoboda schromažďování a tak dále. O ničem z toho se zkrátka nevyjednává, tak proč by se mělo vyjednávat o ochraně osobních údajů? Mimochodem vím, že mnoho startupů nabízí vám řešení e, soukromí, ale to by bylo na jinou otázku. Dále eh, Marku, eh, zdá se, že něco podobného navrhoval i Beuk, který říká, dejte si eh, čas a trvejte na tom, aby Spojené státy přišly s adekvátním řešením. S tím bych souhlasila, protože to není nemožné. Ten takzvaný nezávislý ombudsman, myslím, že to řekl Max, to by mohl, mohl, mohl by být ombudsman opravdu nezávislý. Mohli bychom mít ombudsmana opravdu nezávislého. Já nechápu, proč by to měl být problém. Jaký je důvod, a to je má poslední poznámka směrem ke svému kolegu Fosovi, který je právník, pokud se nepletu. Že tady vlastně nejde o politickou dohodu mezi Evropskou unii a USA. Tady jde o jednu jedinou věc. O to, zda firmy porušují evropské předpisy, když předávají data do třetí země, kterou součinou náhodou Spojené státy, mohla by to být nějaká jiná země. O to tady jde. My nemůžeme, ani kdybychom chtěli, tak jako vy patrně chcete, my, i kdybychom chtěli vyjednávat o ústupcích ze základních práv, tak nemůžeme, protože to jsou zákonná práva, která jsou posvěcena uh, uh, smlouvami a ústavami. A jak, jako právník byste to měl respektovat. Děkuji za zelené Jan Albrecht, prosím. Děkuji. Eh, já souhlasím s tím, že je občas poněkud znepokojivé slýchat, že, naše, že rozhodnutí našich soudů nejsou jaksi k někomu přívětivé, zvlášť když jsou to nejvyšší soudy rozhodující v ústavních záležitostech. Já si myslím, že aspoň trochu respektu k tomu eh, rámci toho, co projednáváme, by se hodilo. To by, to by bylo vhodné v této debatě. Zda je, to, je, je tento rámec správný nebo ne. Chtěl bych eh, položit právě některé z těch právnických otázek, které už byly nadneseny a eh, ke kterým já bych rád slyšel nějaké detaily. Eh, Max Schrems eh, si na to stěžoval i Mark Rodenberg jako akademik eh, si myslím, že jsou povolanější k tomu, aby se vyjádřili. Pokud jde o ombudsmana, už jsem v té předchozí výměně názoru řekl, že tady nemůže být řeči o nezávislosti jak nám nastěňoval pan Butarelli a přirovnával to k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Já ten rozsudek chápu tak, že jde v podstatě o srovnatelně efektivní nápravný prostředek, jako jsou ty ostatní přístupy eh, národních bezpečnostních a spravodajských služeb. Mě by tedy zajímalo, zda vidíte nějaký e, skutečný opravní prostředek v tomto řešení, anebo se to naprosto míjí účinkem. Děkuji a Zague Cornelia, prosím. No, uznávám, že jsem vždycky tak trochu skeptická, když slyším prostě uh, taková květnatá označení jako safe harbor a teď private shield. Tady se jedná o špatné nálepkování. Uh, Chtěla jsem udělat ještě jednu připomínku, než položím dvě otázky. No, já tomu tak úplně nerozumím. Proč podniky si vždycky myslí, že to bude zánik západní říše či zánik podnikatelské říše, pakliže by se mělo dodržovat ochrana osobních údajů? No, jak jste na to přišli? Zejména mladé, stižádostivé eh, eh, podniky by to přece měly chtít. Vždyť to eh, souvisuje s budováním důvěry a teď mi jako neargument, neargumentuje a neargumentujte byrokracie a tak dále. Ale během celé té diskuse, kterou jsme dneska měli, si říkáme, no a co teď? No co tedy uděláme se současnou situací? Jak by měla vypadat alternativa? Protože tohle toto asi nebude, o čem tady hovoříme, kde ochrana osobních údajů nemůže být zaručena a dokonce docházíme ke konstatování, jako to řekl pan Rottenberg, že se jedná o krok zpět dokonce při ochraně soukromí. No tak jaké jsou alternativy? Jak by měl být vypadat přístup, aby se ten problém vůbec vyřešil? A to se ptám zejména pana Rottenbergera a ráda bych od Maxe Šramse věděla tři věci. Jak poskytovat ochranu, zaručit právní stát a férovost vůči podnikům, ty tři věci, které si jmenoval na závěr. No jo, jak to má být realizováno podle tvých představ? Děkuji ti, Cornelia. Vezmu to z této strany. Dvě minuty máte, já vím, že to je nemožné skoro odpovědět, ale pokuste se velmi rychle odpovědět na tyto otázky. Když jste měli konkrétní otázku, tak no, můžete hovořit trochu déle. Nejprve má slovo John. Ano, pokusím se, možná to bude ještě kratší než dvě minuty. První věc, kterou vám řeknu, je následující. Je to o podnicích. Je to o chování podniků, ať v Evropě nebo v Americe. nepodceňujme ta čísla, která nám prezentoval Bejok. Nezapomínejme na klimatikající se soukromí a konkurenceschopnosti. Nepodceňujme, jaký to bude mít dopad na chování firem. Já mám pocit, že na to se často zapomíná. Firmy reagují na trhy a na to, co od nich chtějí zákazníci. Za druhé, ke štítu ochrany soukromí a k tomu, že by to mohlo být daleko lepší. Ano, mohlo by to být lepší, ale také by se mohlo stát, že bychom neměli nic. Především to je systém, který se přeskoumává. Je to dobrý systém, který doufejme, že znovu nastolí důvěru. Měli bychom jej podpořit, uvidíme, jak bude vypadat a potom, když se objeví problém, tak ho následně řešit ale nečekejme na chvíli, až budou všichni se systémem spokojeni, protože se k ní nikdy nedopracujeme. Nechť to nejlepší není nepřítelem dobrého. Jaké jsou alternativy, ptal se pan Vos. Já bych skoro odpověděl jako britská vláda, když si ptali, co s Brexitem. Neděláme plány, protože předpokládáme, že se to nestane. Pravda je, že řada firm už přešla na vzorové, vzorová ustanovení a na závazná podniková pravidla. Doufám, že se nebudeme muset zabývat tím, co se stane, když nebude fungovat štín ochrany soukromí, protože předpokládáme, že fungovat bude. Děkuji. Nyní má slovo Mark, prosím. Děkuji. Nejprve k tomu, co říkal pan Vos. Soud odpoví. Týká se to článku 47. Musí existovat účinný prostředek právní nápravy u práva na soukromí. A my nemáme ani žádný orgán, ani prostředek právní nápravy v systému štítu ochrany soukromí. Myslím si, že to jsou trychle smete se stolu. Co se týče ombudsmana, tak my jsme pracovali s americkou vládou a snažili jsme chce ustanovit v rámci agentury hlavního pracovníka pro ochranu osobních údajů, který bude mít pravomoc a schopnost provádět vyšetřování a dozor za jednotlivce. Například na ministerstvu vnitra máme vedoucího odboru ochrany osobních údajů. On má ze zákona pravomoci, jinými slovy tedy se tam třeba říká, že nic, co udělá agentura, nemůže narušit eh, eh, práva soukromí občanů a stále se apeluje na to, že ten člověk není nezávislý, protože jeho rozhodnutí pořád podléhají ministrovi. Takže prostě takovýmto ombudsmanem se ani neblížíme úřadu, který by byl, který by byl takový, jako jsme popisovali. Ve Spojených státech potřebujeme agenturu pro ochranu osobních údajů. Ne asi veřejně, ale mezi čtyřma očima to připustí i někteří členové FTC. Protože FTC je pouze omezeně schopna chránit ochranu osobních údajů amerických spotřebitelů. Když máme něco v zákoně a následně tedy se může obrátit Američan na soud, tak potom systém funguje velmi dobře. Ale pokud v zákoně danou oblast nemáme ošetřenu, tak FTC má omezené pravomoci a následně to nefunguje. Takže jako američan já říkám, že doufám, že se nám podaří tento problém vyřešit. A poslední věc, chtěl jsem to říct dříve, ale nebyl na to čas. I z pohledu spotřebitele je urgentně potřebné, abychom měli lepší rámec ochrany osobních údajů. Podniky to potřebují, nejsme proti podnikům, chápeme, že potřebují stabilitu a jsme pro takovou dohodu, která by umožnila podnikům spolupracovat eh, mezi Spojenými státy a Evropou. Ale co spotřebitelé? Ve Spojených státech máme stále větší problém s krad, kradením a, eh, totožnosti a s finančními podvody, a to z toho důvodu, že nemáme dostatečnou ochranu osobních údajů. A vy už to začínáte zažívat v EU taky. Je to problém, který narůstá. Je stále větší riziko, že dnes přijdete o osobní údaje než třeba v loni a příští rok to riziko bude větší než teď. Takže opravdu zamyslete se nad tímto problémem, nejenom v tom smyslu, že je potřeba se dohodnout pro účely podniku, ale zamyslete se také nad spotřebiteli. Děkuji, Bojana, prosím. Já jsem chtěla jenom zhrnout, že když jsem říkala, že prostě se do toho máme pustit, tak jsem neznamenala jenom prostě skočit z útesu, protože nám něk, na nás někdo míří puškou. Já myslím, že máme základ pro to, abychom mohli systému věřit a myslím si, že je lepší než ten minulý. Dokonalý není, ale dokonalost neexistuje. Můžeme ho ale prostřednictvím mechanismu přeskumu zlepšit. Máte pravdu, když voláte komisi k zodpovědnosti, všichni to dělat budeme. Doba se mění, žijeme v jiném světě než před třemi, čtyřmi, čtyřiceti lety. Soukromí je součástí středního proudu a určitě mnozí budou tlačit na to, aby ty přeskumy probíhaly. Je to v zájmu obou stran. Ale také hovořím jako pragmatik. Pracuji s těmito záležitostmi každý den, mý kolegové také, a z toho důvodu říkáme, že systém ochrany soukromí není jediný, není nejlepší, ale je to jeden z mechanismů, které potřebujeme a alternativa není. Prostě nemůžeme se tady zabetonovat v Evropě, není to naše mentalita, nechtějí to naši lidi a podniky, o tom Evropa není. A z toho důvodu chci, abyste se nad tím zamysleli, protože cesta zpátky nevede. Skončím. Děkuji. Nyní má slovo Max. Já se to pokusím také zhrnout velice rychle. Nejprve k otázce pana Fose. Proč používám Facebook, když si soukromí? No já myslím, že to je otázka se pravěku tady této diskuse. Prostě pokud jste soukromí, tak nemusíte do jeskyně, chceme ji mít venku. Za druhé, s jakou motivací jsem chtěl se dovolat na svá základní práva. Máme je, a neprobí, nejsou prováděna kvůli diskusím jako této, anebo prostě jsou veřejné eh, podnikatelské zájmy proti soukromí a z toho důvodu se občané obracejí na nejvyšší soud, aby se dovolali svých základních práv. Politika tady nefunguje, tak to musíme dělat znova. To byla druhá otázka. Třetí otázka prostředky právní nápravy v Evropě. To je otázka velmi široká. V Evropské unii máme a souhlasím s vámi, úplně stejné problémy. A z toho důvodu jsem tak tlačil na to, že se, nejedna, že se jednalo o a, případ proti Spojeným státům, ale proti masovému sledování. Objevují se nové případy u Štrasburského soudu a já doufám, že ten maďarský případ už se tam dostal, že ten další případ, eh, který jsme dali k soudu, se tam nakonec dostane a že nakonec dojde ke změnám i v Evropě. Já třeba jako Rakušan nemám žádné právo, pokud BND se dostane k mým údajům, ale to je prostě jiná diskuse o jiné jurisdikci. Teď k otázce Barbary týkající se ombudsmana. V podstatě mají tři bloky. Za prvé, v podstatě stačí, když si předepíšou tři texty. Vyšetřili jsme stížnost, napravili jsme to, nebo nedošlo k porušení zákona a ani nepotvrdíme, ani nevyloučíme, že vaše data byla, byla sledována. V podstatě eh, předepíšete si čtyři vzory a překopíruje to podle toho, jaká stížnost je. Teď, co se týče alternativ, myslím si, že právě o to jde. Zamysleme se nad alternativami. Já říkám, že potřebujeme přenosy do Spojených států. Třeba bychom mohli mít standardní smluvní podmínky, jednodušeji se zvládají. Řekněme, pokud bychom měli standardní podmínky, tak ty by byly stejně právně závazné, ale nemuseli byste mít 100 různých smluv. Další věc, možná, aby se také prosazovalo právo vůči americkým firmám. Třeba pak se americká vláda posune. Protože zatím jsme se k tomu prosazování práva, vynucování zákona zatím nedostali. A my jsme v té kauze doufali, že pokud začnou tlačit americké podniky, takže pak dojde ke změně. Zase není to ideální systém, ale myslím si, že je lepší než ten, který máme teď. A o to šlo, komise prostě se vzdala příliš brzo. Bylo by bylo zajímavé, <clears throat> kdyby paní komisařka Reding <clears throat> tohoto využila a nebála se toho, ale bohužel se toho bála. Děkuji, nyní má slovo Simon. Nejprve k panu Fosovi. SoundCloud, to je servis, eh, který poskytuje streaming po celém světě. Národní cloud to by určitě poškodilo a tyto podniky ve smyslu zálohování údajů a podobně, ale do řady podniků by potom vůbec nikdo neinvestoval. Prostě dochází ke globální konkurenci, Spojené státy a Čína jsou před námi a pokud je chceme dohnat, tak potřebujeme mít podniky, do kterých se dá investovat. Startupy máme a to si myslím, že bude mít dopad na všechny podniky. Pan Reinholz odchází, zmínil digitální jednotný trh. Digitální jednotný trh nebude úspěšný bez transatlantických toků údajů. My nemáme ani vlastní vyhledávač. Nemůžeme si stavět hrad jenom na svém písečku. Proto si myslím, že je nezbytné mít tyto a přenosy. A v poslední řadě, paní Interfeld, co se týče základních práv a že k tím nepřistupuji dost vážně, to jsem říct nechtěl. Všechna základní práva, která jsme si stanovili v evropské společnosti a ekonomice, jsou nezbytná, nemůžou se obcházet, ale nezapomínejme na to, že v době diskuse bezpečného přístavu a štítu ochrany soukromí v Německu Desítky firm byly založeny a selhaly. A pokud nebudeme mít politiku, která bude flexibilnější, pokud bude implementace některých těchto politik stále pomalá, tak inovace, inovaci v podstatě převálcují veškeré tyto rámce. Některým startupům je to pro tuto chvíli jedno, až budou větší, tak jim to jedno nebude a proto si myslím, že je potřeba se zabývat i startupy konkrétně teď. David. Jenom velmi rychlou připomínku týkající se toho, jestli podniky reagují na požadavky spotřebitelů a jestli se trhy mohou sami regulovat. Já si myslím, že nemůžeme nechat trhy a podniky, aby se sami regulovaly, protože podnikatelské modely, které máme, vyplývají z toho, že se vydělává na datech osob. A proto si myslím, že jaksi není v zájmu těch podniků omezovat užití těchto údajů. A pokud nebudou mít tvrdá pravidla, tak nic omezovat nebudou. Děkuji mnohokrát, Davide. Kolegyně a kolegové, blížíme se ke konci. Sofie měla, myslím, krátkou snad připomínku, tak děkuji. Ano, já jsem chtěl jenom odpovědět. Já si myslím, že by nám mělo být jasno, my všichni chceme digitální ekonomiku, digitální trh, inovaci a tak dále. Já si myslím, že tady jsou daleko větší překážky na trhu proti inovaci než legislativa v oblasti soukromí osobních údajů. Paní kolegyně říkala, že to potřebují evropské firmy a americké ne. Já s tím nesouhlasím. Máme trh 507 milionů spotřebitelů tak si konečně to uvědomme a konečně si uvědomme, že prostě máme páky a že na ně máme tlačit. Co řekneme Číně? Až Čína bude jedním z největších aktérů ve světě. To přijmeme to, že oni nám budou nastavovat pravidla, prostě máme páky, tak je používejme. Protože potom můžeme tlačit na lepší pravidla. A to je můj závěr, pane předsedo. Proč si myslíme, že v rámci usnadnění transatlantické dohody musí přijímat nová pravidla pouze Evropa. A navíc, kdyby to u nás znamenalo snížit standardy. Pokud se má obchodovat přes Atlantik, tak je to dvoustranný tok a americká strana by také měla přizpůsobit své praxe a pravidla. A možná američtí občané by byli celkem taky rádi. Tak lidé odcházejí. Jestli chcete se pustit do dialogu, Pět vteřin. Úplně souhlasím. Já si myslím, že dochází ke změně na americké straně. Evropa a, nastavuje situaci ve světě, vidím to všude a jenom jsem chtěla, protože zatím se nemohla, že organizace, která mají pravidla transparentnosti, ve kterých se zabývají právě otázkou eh, tohoto hromadného sledování. Vidím, že tedy členové a poslankyně a poslanci odcházejí, takže jsem chtěl poděkovat všem, kteří tady zůstali do čtvrtečního večera. Můžete prosím ještě chviličku být ticha, než jim poděkuji? Takže poděkuji těm, kteří tady zůstali ve čtvrtek odpoledne. Děkuji sekretariátu Libe za zorganizování ve velmi krátké době. My jsme takto tedy reagovali na akci Privacy Shield. Děkujeme a všem, kteří se zúčastnili. A, a této diskuse ještě předtím, než bude přijato rozhodnutí odpovídající úrovni ochrany. Více už hovořit nebudu, všichni ukají na letiště, ale jsme velice rádi, že výbor Libe takto zareagoval a že ti z vás, kteří zůstali, tady zůstali. Takže ještě jednou děkuji. Když je čtvrtek odpoledne a všichni tady jste, tak to něco znamená, ale mám pocit, že to bylo velmi dobré slyšení a jsem rád za vaši disciplínu. Děkuji a děkuji řečníkům. Shledanou.